Krásný dobrý večer všem. Eh, chci poděkovat poslancům výboru AFKO. Eh, mám tu čest, že předsedám tomuto výboru, ale vítám tady také členy výboru eh, z přidružených výborů EMPL. A připomínám, že výbory Regi, FAM a Jury byly rovněž přizváni k tomuto slyšení. Hned bych rád mezi námi přivítal eh, Dobravku Šujicu, kandidátku na komisařku a místo předsedkyni pro otázky demokracie a demografie. Rád bych připomněl, že Dobravka je naší kolegyní již mnoho let. A eh, velice mě těší vždy, když dezignová No, komisařkou je někdo, kdo pochází z řad parlamentu a rád bych vám řekl, že aby všechno dobře probíhalo. Znamená to, že když někdo pochází z parlamentu a bude pak na kobe, si můžeme mít ještě eh, těsnější, úzší vztahy. Eh, co se týče slyšení designovaných komisařů, jedná se o to přeskoumat jejich nasazení pro Evropu, osobní nezávislost, a také její znalosti pro budoucí portfolio a také její komunikační dovednosti. Slyšení jsou také přenášena po internetu a tam se můžete také podívat na nahrávky minulých slyšení. Rád bych připomněl, že právní výbor eh, prohlá, proskoumal nebo přeskoumal prohlášení o finančních zájmech a nebyly zhledány žádné nesoulady zde eh, vzhledem k dnešnímu slyšení kandidátka na místo předsedkyni. Nejprve bude mít 15 minut na úvodní projev a poté bude kladeno dohromady 25 otázek, které budou rozděleny do pětiminutových bloků. Eh, první otázka, eh, na kterou bude nasledovat přímá odpověď. a pak může být položena ještě dodatečná otázka. Takže nejprve jedna minuta pro první otázku, dvě minuty odpověď paní dezignované místo předsedkyně a pak může být položena dodatečná otázka stejným poslancem. Nesmí to být delší než jedna minuta a také odpověď dezignované místo předsedkyně by neměla trvat déle než jednu minutu. A na závěr na pod těchto kolech otázek a odpovědí může dezignovaná místo předsedkyně mít ještě pětiminutový závěr. Rád bych připomněl, že životopis dezignované místo předsedkyně a její odpovědi na písemné otázky eh, byly dány k dispozici všem poslancům a lze si je dohledat i na příslušných webových stránkách parlamentu. Slyšení bude trvat tři hodiny hodiny do 21.30. V písemných odpovědích místo předsedkyně mm, vysvětlila, že se chce věnovat eh, konceptu, struktuře, harmonogramu a působnosti konference pro budoucnost Evropy, eh, která je také vlastně určitým základem pro dnešní slyšení. Doufám, že paní místo předsedkyně se s námi podělí o první úvahy právě k tomuto tématu v našem slyšení. Konference o budoucnosti Evropy která se má konat, bude mít mimořádný význam. Já bych rád připomněl paní místopředsedkyni, že již existovala rozprava v našem výboru k tomuto tématu a velká většina poslanců stvrdila, že Evropský parlament by měl hrát určitou průkopnickou roli na této konferenci a že by se mělo hledět na to, aby tento výbor se aktivně podílel na této konferenci eh, v důsledku prací, který eh, výbor, mm, které výbor vykonával již minulém období. Mm, a eh, je třeba, aby se toho účastnili i jiní aktéři a také poslanci národních parlamentů, instituce a politika evropských orgánů by měla být rovněž projednána na této konferenci a instituce musí reagovat na podněty občanů. A e, stejně tak jako v národních parlamentech i Evropský parlament by měl získat právo vlastní iniciativy a kromě toho mm, také je třeba hovořit o tom, že bychom chtěli zavést jaksi dvoukomorový systém. Rada by byla jakoby horní komora a Evropský parlament dolní a v systému špicn kandidátu by měly být vytvářeny společné kandidátky, rejstřík transparentnosti a měl být dodržován článek 50 smluv v rámci této konference. Ne veškerá témata konference konference spadají do portfolia budoucí místo předsedkyni. Také se hovořilo o reformách v souvislosti s klimatickými změnami, zřízením finančnictví a dalších oblastí. Poslanci se domnívají, že úspěch této konference může přinést jako důsledek určité změny ve smlouvách a proto je třeba tomu skutečně věnovat maximální pozornost. Vážená paní dezignovaná místo předsedkyně ve svých písemných odpovědích jste naznačila, že téma této konference Eh, bude moci vyloženo tak, že snahy parlamentu budou podpořeny právě pro získání práva na šetření a za, na vyšetřování a práva na iniciativu. A to všechno by mohlo být diskutováno na této konferenci o budoucnosti Evropy. Já taky navrhnu dopis panu předsedovi parlamentu Sasolimu, aby se skutečně zajistilo, že parlament bude hrát průkopnickou roli na této konferenci a můžete se také zaobírat právě nezletilých, což je téma, které leží obzvláště na srdci našemu parlamentu. A rád bych se od vás dozvěděl, jak chcete implementovat tuto strategii, čili bojovat proti takovým otázkám, jako je například zneužívání nezletilých či násilí online. A teď bych rád okamžitě předal slovo Dubravce Svíce, eh, která, byla jmenová, která by měla být jmenována místo předsedkynou. Prosím, pěkně máte slovo. Thank you, Chair. Dear Chair, honorable members, dear colleagues. Vážení eh, poslanci, vážení kolegové, já jsem ráda, že tady mohu být eh, jednak jako vaše kolegy, jednak jako designovaná eh, místo předsedkyně komise. Před šesti lety jsem byla zvolena členkou Evropského parlamentu, první chorvatské delegace po přistoupení v roce 2013 a pak jsem byla znovu zvolena v roce 2014 a 2019, takže tomu je třetí mandát a tentokrát um, na této straně. Takže je mi ctí, že tady mohu být a je mi o to větší eh, ctí, že mohu žádat o vaši důvěru k portfoliu, které se týká tolika témat, na kterých jsme spolupracovali za posledních šest let. Tehdy um, se hodně těchto diskusí zaměřovalo na následující otázku. Jak dát lidem větší slovo do budoucna, aby mohli utvářet unii? Jak um, budovat důvěru s těmi, kteří se týkají vyloučení a jak um, pomoci těm, kteří jsou dotčeni mnoha změnami, kterými prochází Unie jako e, někdo, kdo pracoval v lokální politice, jako radní, jako starostka Dubrovníka, mého rodného města a jako členka Evropského parlamentu jsem vyslechla některé frustrace, které e, jsou za těmito otázkami. V podstatě jde o to, o pocit ztráty kontroly, že lidé mají pocit, že už nemohou nic ovlivnit. Ehm, pocit, že jejich eh, komunity, kariéry a život, způsob života se mění rychleji, než jsou to schopni sledovat. Což vede ke ztrátě důvěry v lidi, instituce, které mají lidem sloužit. Pravda je, že eh, potřebujeme lépe chápat a řešit eh, důvody, které k tomu vedly. Je to o řešení demografického deficitu je demokratického deficitu. E, v příštích letech budeme mluvit o klimatu a digitální transformaci. Také věřím, že musíme více mluvit o e, nejhlubší evropské transformaci, což je demografická změna. To je problém, který mění tvář mnoha částí Evropy a ovlivňuje miliony Evropanů. Přináší výzvy, ale i příležitosti. Demografická změna definuje naši politiku, naši demokracii a naši, naše komunity. Ti, kteří eh, se cítí, že eh, se nepodílejí na eh, pokroku a transformaci, tak jsou nespokojeni. My musíme dát Evropanům silnější hlas, schopnost spolu utvářet, spojí komunitu a společnost a Unii. Proto tak podporuji myšlenku konference o budoucnosti Evropy. Toto eh, myšlenku předložil eh, eh, navržená předsedkyně a já mm, jsem ráda, že mohu vést práci, že budu vést práci komise na této věci. Jde o to přivést, své dohromady občany všech věkových kategorií, mladé lidi, občanskou společnost, evropské instituce, jako rovné partnery. Potřebujeme širokou diskusi, jasné cíle a hmatatelný follow-up. O tom se dlouho mluvilo v tomto výboru, v tomto parlamentu a nyní věřím, že je vůle spolupracovat, aby toto bylo úspěchem. Nic to neukazuje lépe než rekordní počet hlasů v posledních evropských volbách, kde více než polovina evropských občanů se mm, vyjádřila, což ukazuje, že Evropané chtějí spolu utvářet budoucnost Unie. Evropská demokracie je více než jednou e, za pět let přijít k volbám. Konference má zajistit, aby evropská demokracie byla živým koncepcem. I mimo volby jde o to, abychom si navzájem poslouch, naslouchali, na co se, co se máme zaměřit, jak máme být ambiciozní. Nemůžeme plítvat časem. Navržená předsedkyně stanovila ambiciozní harmonogram. Eh, konference by měla zajít v roce, začít v roce 2020 a běžet dva roky. Pokud to potvrdíte, tak budu spolupracovat s tímto parlamentem a radou a všemi a dalšími aktéry na koncepci, struktuře, formátu, načasování a dosahu této, um, rozsahu této konference. Budu prezentovat své myšlenky na začátku svého mandátu a chci zdůraznit význam spolupráce s vámi, poslanci tohoto parlamentu a reprezent cestující občany celé Unie, aby toto bylo úspěchem. My chceme, aby ta konference byla úspěšná. Nepochybně se budeme v příštích hm, hodinách věnovat detailům, ale chci sdílit, sděl, s vámi sdílet tři základní principy. První princip musíme um, kontaktovat všechny Evropany. Mým cílem je zajistit, aby Evropané měli slovo v tom, jak je Evropa řízená a co dělá. Chceme naslouchat nadějím, očekáváním a obavám občanům z celé Unie, které souvisí s jejich realitou. Ať je to klima, ekonomika, digitální rozvoj, globální transformace, demografická změna. Ehm, navržená předsedkyně mě požádala, abych našla eh, cesty, jak zajistit online participaci a co a usnadnila to mm, ten přístup co nejvíce. To bude moje priorita. Druhá myšlenka je, že musíme spolupracovat. Konference o budoucnosti Evropy nemůže být řízena jednou stranou, jednou institucí nebo jednou částí Evropy. Musí to být týmové úsilí. A nikde to neplatí víc než v komisi samotné. Já budu úzce spolupracovat s místopředsedkyní pro interinstitucionální e, vztahy a strategický výhled a hodnotu a transparentnost. Mm, bude to důležité především v první fázi, kdy budeme muset hledat společnou řeč při hledání definice systému eh, špicen kandidátů a diskutovat myšlenku nadnárodních kandidátek. To bude první část mandátu. Povede to místo předsedkyně Jourová. Budeme spolupracovat na všech tématech souvisejících s konfliktem s konferencí. Posilování evropské demokracie to nepůjde bez aktivní účasti Evropanů. Um, bez tedy nejdůležitějšího orgánu, což je Evropský parlament. To je orgán, který má aktivní účast našich občanů a já s vámi chci spolupracovat a s radou ve všech fázích této konference. A můj třetí představa je, že tato eh, konference musí vést k nějakým výsledkům. Naslouchat občanům je nezbytné. Není to ale cíl sám o sobě. Musíme skutečně jednat, musíme zajistit, aby cokoliv mm, bude dohodnuto, bylo také realizováno. To je vždy problém. Musíme to tedy implementovat, co bude dohodnuto. To byl závazek eh, zvolené předsedkyně v jejich doporučeních a já budu spolupracovat s kolegy v komisi i v tomto parlamentu um, se všemi výbory, které budou mít zájem a dalšími institucemi, abychom sledovali to, co bude dohodnuto. Vážení poslanci, um, úspěšná konference o budoucnosti Evropy bude důležitý nástroj, jak posílit naši, důvěru naší demokracii. Klíčem posílení naší demokracie je ukázat pochopení důvodů, jaké to má. Jeden z, jeden z nejméně řešených problémů je demografická změna. Já jsem to viděla ve svém mm, členském zemi v delším období je tam pokles počtu obyvatel, což má dopad na celou zemi. Pro některé, některých částech Evropy je to otázka, která je trošku vzdálená nebo abstraktní, ale jinde, včetně střední a východní Evropy, také v venkovských oblastech celé Unie, toto je skutečně reálná obava. Je reálná pro všechny, kteří spoléhají na Eh, místní služby, kdy pošty, knihovny, nemocnice jsou uzavírány, autobusy jezdí méně často. Tak toto vypadá ve venkovských oblastech. Je to skutečný problém pro rodiče, kdy, eh, kteří se musí stěhovat, aby jejich děti mohly eh, studovat. A je to velký problém pro ty, kteří vychovávají děti v bítě nebo se snaží sladit práci a rodičovské povinnosti. Je samozřejmě dobrá zpráva, že žijeme déle a zdravěji, ale má to také, přináší to své výzvy. Ať už souvisí s ekonomikou, um, důchody nebo sociálním e, základy společnosti. Musíme to pochopit lépe. Proto se zavazuji že provedu, ehm, že tady budu mapovat ty problémy, abych ehm, viděla, jak nejlépe pomoci potřebným regionům při implementaci reform a mm, přilákání investic. Pokud budu potvrzena Evropským parlamentem, tak budu posuzovat všechny aspekty demografických změn a jak, to, jak se to týká um, dotčených skupin obyvatel. Několik konkrétních příkladů. Chci se podívat na otázku stárnutí. Jedna z největších výzev společnosti. No, postihuje náš eh, pracovní, profesní život, sociální zabezpečení, důchody, zdravotnictví. Také to přináší nové příležitosti. Musíme zajistit, aby se znalosti předávaly dalším generacím, aby lidé byli aktivnější a více se podívali na životě společnosti. Já předložím zelenou knihu o stárnutí, o tom, co je třeba dělat, abychom podpořili aktivní eh, stáří a aby sociální eh, systémy odpovídaly starší populaci. Bude to ve spolupráci s tímto parlamentem a členskými státy, které mají kompetence ve většině těchto oblastí. Chci se zaměřit na venkovské oblasti, které jsou často nejvíce postižené klesající populací, nedostatečnými příležitosti, které jí vede k odlivu mozku, nedostatek služeb, větší riziko bídy. Budu koordinovat práci na dlouhodobé vizi venkovských oblastí v úzké konzultaci s lokálními a regionálními orgány. Musíme jim pomoci eh, podpořit, eh, aby eh, se zaměřovali na vlastní problémy. Budu se zaměřovat na odliv mozku, především regiony, které jsou nejvíce postiženy pomocí garance mládeže. A dále jako mm, součást implementace pilíře sociálních práv budu koordinovat práci a lepším sledění eh, pracovního a eh, soukromého života. Later on I can elaborate more. Um, později budu moci se k tomu ještě vyjádřit. Dále, eh, práce na tom, jak investovat do našich dětí, to pro mě byla priorita během mé kariéry v politice. Nejsou důležitější investice než investice do dětí. Já budu koordinovat práci nové garanci pro dítě a prezentovat komplexní strategii právě právech dítěte. Vážení poslanci, budeme mít čas to prodiskutovat podrobně a vítám vaše otázky. Dovolte, abych to uzevřela um, ehm, um, ehm, osobně. Někdo, kdo eh, viděl transformaci své země a Eh, směrem k mm, Unii, budu akceptovat eh, svoje povinnosti s velkou pokorou. Ehm, že můžeme mít důvěru v budoucnost Evropy a hledat evropská řešení je díky obětem těch, kteří přišli před námi a kteří vybudovali naši unii. Pokud budu potvrzena, budu poctěna a že budu schopna tedy dostat tomuto dědictví společně s vámi během příštích pěti let. Děkuji a těším se na vaše otázky. Grazie, signora viceprezidente, grazie anche. Děkuji, paní kandidátko. Děkuji za to, že jste opakovaně vyslovila závazek ohledně konference o budoucnosti Evropy. Vy jste také zdůraznila několikrát významnou úlohu tohoto parlamentu. Nemůžeme být pouze někým, kdo se účastní událostí zpovzdálí, chceme se aktivně účastnit. Jako první paní Danuta Hübner, jakožto koordinátorka za EPP. Paní kandidátko, děkuji velice za váš velice obsáhlý úvod naší, k naší debatě. Máme tady eh, kolegy z různých výborů Evropského parlamentu, nicméně je tady hlavní výbor, kterým je výbor pro ústavní záležitosti. A je vám jistě známo, že tento konkrétní výbor během posledních let eh, zvažoval budoucnost Evropy, bylo to prioritou jeho politické činnosti a já mohu říct, že v tom budeme pokračovat. Vaše práce bude pro náš výbor také významná. Dovolte otázku, která zní takto. Jak si představujete spolupráci s námi, s jednotlivými europoslanci, ale s parlamentem jakožto institucí? Jehož výborem je náš výbor. Jak se domníváte, že se budete moci začlenit do toho celého procesu? který vlastně hned na počátku vašeho eventuálního volebního období bude vlajkovou lodí, poněvadž proces přípravy této konference, o které hovořím, má přirozeně potenciál který um, bude nutné využít tak, aby z té konference zešlo něco konkrétního. Děkuji, to byla velice zajímavá otázka a děkuji za to, že jste ji položila hned na, na začátku. Jak jste jistě zaregistrovala z mého projevu, tak konference o budoucnosti Evropy bude stvořit hlavní součást mého portfolia. Já jsem sledovala velice pečlivě činnost výboru AFKO, ale samozřejmě jsme sledovali také činnost ostatních výborů a také plenárních zasedání. E, četla jsem také zprávy například pana Froštata a dalších. Takže jsem věděla, co podnikáte v této oblasti. Bez vás, bez parlamentu, bych nemohla započít s touto konferencí přijdu opět mezi vás a budeme se bavit a snažit se dohodnout rozsah, načasování a další aspekty této konference, jak jsem nastínila ve svém úvodním projevu. Pokud jde o debatovaná témata, tak si myslím, že bychom se měli držet těch šesti pilířů, které jsou zakomponovány do politických pokynů zvolené předsedkyně komise, což eh, je klima, digitální ekonomika, pardon, ekonomika, která je zaměřena na občany, Evrops, Evropa jakožto silnější subjekt eh, v celosvětovém měřítku, evropský způsob života. Takže to je náčrt eh, témat, o kterých ale nebudu rozhodovat já. Bude to můj úkol toto dojednat během mých prvních dní úřadě, pokud do něj budu potvrzena. Jsem si jistá, že budeme muset v této věci spolupracovat s radou. To je nepochybné, ale určitě vy budete první subjekt, na který se obrátím. Paní Hybnerová, velice stručně, já jsem zaregistrovala ve vašem životopisu, že jste tradičně fungovala na úrovni místní politiky, čehož se velice cením. A jakožto politik na místní úrovni, domníváte se, že je tady také možnost zapojit eh, orgány na mm, místní úrovni, orgány místní samozprávy, aby se v rámci této konference účastnili debat a aby eh, se vrátili domů s tím tedy, že jsou srozuměni s výsledkem konference a že si z něco odnesli. Děkuji pěkně za tuto otázku. Samozřejmě tato konference je nemyslitelná bez zapojení orgánů místní samozprávy. Jak jsem řekla, já jsem působila na úrovni místní politiky i a tedy vím, že místní a regionální úroveň musí být na této konferenci zastoupena. Budeme se muset obrátit na všechny, na nevládní organizace, místní a regionální orgány národní parlamenty. Ovšem ty mm, orgány na místní úrovni budou pro nás tím hlavním prostředkem, jak oslovit občany a informovat je o tom, jak si představujeme tvorbu společné budoucnosti. Děkuji pěkně. Další otázku eh, má eh, za sociální demokraty Domenek Ruzdevesa. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní Dobré Kosviko, kandidátku na místo předsedkyni. Socialisté a demokraté, my se domníváme, že konference o budoucnosti Evropy bude výbornou příležitostí pro zahájení institucionálních reform, v nichž musíme pokračovat v příštích letech takovým způsobem, aby naše unie mohla rozvíjet nové politiky, jako ty, o kterých jste se zmínila, tváří v tvář světovým výzvám a musí se stávat stále demokratičtější. Předsedkyně komise řekla, že chce se řídit podle, po, že chce se řídit závěry té konference o budoucnosti a eventuálně také změnit smlouvy, ale paní von der Leyen má taky svůj program šesti hlavních témat, Green Deal, upevnění měnové unie, bezpečnost, migrační politika a nový impuls pro demokracii. Podle našeho názoru bez reform smluv bude velice obtížné završit tento politický program program, který je také vaším programem. Sdílíte tento názor? Říkám to proto, že ve vašich písemných odpovědích na straně 6 hovoříte o možnosti reformy smluv, kde ale dodáváte, že toto bude pouze v případě, že to bude nezbytné. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto otázku. Jak jste pravděpodobně zaregistrovali, tak já se řídím politickými pokyny navržené předsedkyně komise, takže toto by možné bylo. Ale podívejme se nejprve na venkov, na vzdálené oblasti do hor a do hlavních měst za občany. Po těch eh, dvou letech uvidíme, jak eh, naše občané reagují. Nastane-li potřeba změnit smlouvu, budu otevřena další debatě. To se netýká pouze mě. To je nápad, který zešel z tohoto výboru a je to velice dobré pro to, aby parlament eh, posílil svoji pozici a já jsem pro. Ale jak jistě, jak jistě víte, tak eh, komise bude pracovat jako tým v rámci kolegia. A chceme k tomuto problému přistoupit jednomyslně. Jak jsem řekla, jsem pro tuto možnost, ale nejprve se obraťme na občany. Já si ale myslím, že pokud využijeme plně potenciálu této smlouvy, tak by to postačilo. Pokud to stačit nebude, tak se můžeme pustit do debaty o eventuálních změnách. Pane poslanče, Děkuji mnohokrát. V každém případě eh, jim připomínám, že vám připomínám, že tento parlament, který zastupuje občany, již schválil tři významné zprávy týkající se ehm, pokroku demokracie uvnitř smluv. To je ta zpráva Broka a mm, paní Braso a také určitě tím způsobem zpráva paní Benjoes a také tady máme zprávu pana poslance Verhofstata o mm, jaksi pokročilejších reformách v rámci smluv. Sdílíte vy názory obsažené v těchto zprávách? Eh, protože, jak sama říkáte, je důležité konzultovat a v rámci konference o budoucí Evropě také parlament a jeho závěry. Prosím, máte slovo. Děkuji za tuto otázku. Samozřejmě souhlasím s eh, obsahem této zprávy, respektive těchto zpráv. Eh, Vyjádřil jsem se pozitivně o nich na plenárních zasedáních a také jsem se účastnil dalších debat. Takže připojuji se k obsahu těchto zpráv. Ale jak jsem řekla, eh, pojďme uvažovat krok za krokem. Za ty dva roky uvidíme, zda nastal čas otevřít tuto debatu. Já sdílím vaše stanovisko, poněvadž se domnívám, že parlament, vy či my, jsme těmi, kdo jsou přímo voleni. Vy zastupujete občany. Dle mého názoru tento parlament má největší slovo v rámci evropských institucí. Jak jsem řekla, vrátím se k vám a budeme v této diskusi pokračovat, ale jak jsem řekla, jsem pro to, myslím tedy ty změny. Raz. To je pro nás velice důležité sdělení. Další otázku položí pan Pascal Durán, koordinátor skupiny Rení. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, díky za udělení slova ve francouzštině. Paní místo předsedkyně dezignovaná. Vy jste nám vysvětlila, že konference pro budoucnost Evropy je něco velice důležitého, že bude třeba propůjčit novou dynamiku evropské demokracii a pracovat toliko lépe s občany. A to už první prvek. Vy jste řekla, že v listopadu předložíte návrhy a já bych si dovolil vám říci, že by bylo třeba změnit metodu a že byste si nejdřív v listopadu měla vyslechnout eh, také návrhy Evropského parlamentu, zejména našeho výboru, eh, co my si myslíme o přípravě této konference, protože my zastupujeme občany a proto máme také návrh, potom máme také právo podávat návrhy. Ale poněkud přesně, vy jste hovořila o skutečnosti, že chcete jaksi více spojovat s občany, ale my jsme měli již také občanské iniciativy, do Dokážete si představit, že Združení občanů budou moci rozhodovat a hlasovat a ne být pouze, aby jim bylo pouze nasloucháno těmi, kteří rozhodují a v rámci interinstitucionálního postupu potom rozhodnou když například budou občané se účastnit budoucnosti Evropy, no tak by měl mít právo také rozhodovat. Let's Thank you. Děkuji. Vážený pane Durane, dovolte, abych vám nejprve poblahopřála k narozeninám. A teď otevřeně a upřímně. Všichni víme, že, ne, že nezačínáme od nuly. Už eh, se zrealizovala řada iniciativ, máme nejrůznější nástroje a prostředky. Představte si, eh, proběhlo několik desítek tisíc dialogů s občany, jich se účastnili stovky tisíc občanů na 135 místech. Takže ten dialog s občany již proběhl ale své aktivity musíme zintenzivnit. Vaše otázka se týkala právě občanů. Máme také iniciativu pro evropské občany. Pokud si vzpomínám, tak se uskutečnilo čtyři úspěšné iniciativy. Jednalo se o uh, zákaz uh, glykofosfátu. Glyfosátu. Glyfosátu. Takže občanům nasloucháme. Vždycky tady eh, byl určitý střed mezi zastupitelskou a přímou demokracií, ale já si myslím, že prostřednictvím těchto iniciativ se mohou občané vyjadřovat, ale určitě to lze ještě zlepšit. Proč ne? Jak jsem řekla, pokud by se pokud se těchto eurovoleb zúčastnilo více než polovina oprávněných voličů, což byl nárůst oproti eh, předchozím volbám do Evropského parlamentu, tak to musíme vzít v úvahu. Je to právě ten důvod, proč eh, se chceme na občany obracet, naslouchat jejich obavám a očekáváním. Samozřejmě se nejprve vyslechnu vás. A teď už jsem vyčerpala svůj čas, takže se k tomu eventuálně vrátím později. Merci. Takže ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. Děkuji mnohokrát. No právě já zareaguji na to, co řekla paní místo předsedkyně, protože vy jste hovořila o stárnutí evropského obyvatelstva a také jste to demonstrovala, tak děkuji mnohokrát za to, že jste to řekla. Ale teď trochu vážněji. Eh, já opustím tu demografickou stránku a spíš dám určitý politický rozměr této otázky stárnutí obyvatelstva. V tomto okamžiku eh, tady mm, se šíří zvláštní teorie, Evropě, která eh, tady prostě hovoří o velkém pohybu, přemístování se evropského obyvatelstva, ohrožení křesťanských hodnot naší Evropské unii. A já bych chtěla, abyste nám řekla, eh, protože to se přímo týká vašeho eh, portfolia demografie, abyste nám řekla, co cítíte vůči této mm, teorii a co se týče tohoto rizika té migrace revoluce a jaksi od opouštění těch zásadních křesťanských hodnot v Evropě. Uh, uh, Pokud dovolíte, tak odpoví, odpovím přímo. A to tak, že v tuto teorii nevěřím. Ale je pravdou, že nyní se dožíváme v průměru o 6 let, o 6 let více Stárnutí je významné téma, ale o tom později. Myslím si, že porodnost klesá. Pokud bych sem teď měl zavést téma migrace, tak bych řekla, že legální migrace je v pořádku. Bez legálních přistěhovalců by v roce 2070 chybělo na našem pracovním trhu pokud by zůstala míra pornosti jako dnes, tak by nám chybělo 29 eh, pracujících. Takže musíme se dívat opravdu dlouhodobě dopředu. Proto vzniklo toto portfolio demokracie a demografie poněvadž mezi těmi to dvěma oblastmi je opravdu velice úzká vazba, ale dovolte, abych se tomu vyjádřila později, protože teď už musím končit. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Damien Bozelager. Za zelené máte slovo. Jak jste řekla, poslední evropské volby Eh, dali eh, hlas lidovým stranám, ale hlavně prostě vyslýchali mladým lidem, kteří chtějí změnu. Eh, jakým způsobem se bude o těchto změnách diskutovat na konferenci? Chci se zeptat na detail. Jak chcete zajistit, že občané se budou skutečně smysluplně účastnit této konference a za druhé, že se nebudou opakovat chyby minulosti a za třetí, zda tyto akce budou mít konsekventní závěry, které které vyústí ve změnu smluv, jak už se o tom zmínili mý kolegové. Jak už jsem řekla, eh, budu, přijdu k vám, abych o tom hovořila. Máme tady různé koncepce. Někteří z vás už se mě ptali, eh, jakým způsobem budeme vybírat ty občany. Radnice eh, když jsem hovořila s finským předsednictvím, oni veškerou legislativou práci také dávají do veřejných knihoven. Možná, že to je konzervativní přístup, ale potom to můžeme mít také tak, jak navrhl eh, prezident Macron, eh, mít to v celé Francii nebo mít to online, můžeme jít na radnice, do zastupitelství, čili je eh, tady možnost různého způsobu účasti občanů a my to nechceme vybírat, to bude také záležet na aktivitě jednotlivých občanů a potom se domluvíme na výsledcích. To byla moje třetí idea, protože Nemáte-li hmatatelné výsledky, Eh, nezapojíte, ale nezapracujete to, co jste slyšel, no tak to ničemu neposlouší a bude to pouze teorie na papíře. Takže pojďme na tom spolupracovat a snažme se hledat nejlepší řečení. Samozřejmě tady bude poradenský sbor, kterému já budu předsedat, ale spolupředseda také někdo z tohoto parlamentu, což je nesmírně důležité, protože to nebude pouze práce komise. Tentokrát komise se obrátí nejenom na parlament, ale také jak si na základnu. My chceme vyslyšet občany, protože to, ten signál, který nám byl vyslán mm, tím vyšším mm, výsledkem či účasti občanů při volbách, znamená, že občané chtějí spoluformovat naše evropské politiky, což nebývalo tak. Děkuji mnohokrát za vaši odpověď, ale mm, můžeme hovořit jedně o konkrétních výsledcích. První otázka, jak vidíte roli eh, této poradní zprávy a jak nás osobně podpoříte v tom, abychom output eh, konference potom skutečně zpracovali do nějakého konventu? Conference. Convention. You know, someone, someone... Ně... Eh, to musí předsedat. Ten, ta poradní eh, rada bude vlastně předsedat tu konferenci. Bude to konference, bude to trvat dva roky, bude to vlastně série konferencí po celé Evropě. A to tedy chceme udělat. Eh, kdokoliv bude mít zájem, kdokoliv se bude chtít účastnit a Mm, mm, nepochybujte, že budeme no, akceptovat a pokusit se transponovat všechny myšlenky do nějakých konkrétních politik. Vím, že to bude obtížné, ale udělejme to, protože občané nám posílají signály, vysílají signály. Další otázka za ID pan Anemans. Paní eh, Šilice, já mám eh, tři otázky jménem AFKO eh, za členy skupiny ID. My jsme slyšeli od paní von der Leyen, že chce používat portfolia, aby Mm, bylo poměrně vlastně zmatené, eh, co komise vlastně dělá. Co se týče řeckého komisaře, o evropském způsobu života, tak to je naprosto nejasné. Je tady celá řada oblastí, kompetencí, které patrně povedou k určité kakafonii a nejasnosti eh, v tom, kdo je za co zodpovědný. Možná se paní von der Leyen pokouší využít toho zmatku, aby ehm, odvedla pozornost od interních rozdělení ve své vlastní koalici a všech problémů s Cinque Stelle. A ehm, vlastně se nepodařilo ehm, vyjasnit, co se děje v těch stranách. Paní Šujca, váš titul je také určitým tou obětí tohoto fenoménu. Budeme mít komisaře pro demografii. Jeden z nejzajímavějších um, um, jedno z nejzajímavějších um, vývojů v Evropské unii, ta masová migrace, která ovlivňuje demografický vývoj, o tom se nemluví. Um, Evropská unie má politiku otevřených hranic a umožňuje tuto divokou migraci, aby probíhala každodenně. Moje otázka na vás, jak jste um, se dohodli, že bude vaše portfolio uh, sladěno s diskusí o migraci? To už jsou dvě minuty. Jedna minuta. A omlouvám se, já jsem si myslel, že mám pět minut. A ah, dobře, takže to byla moje první otázka. Vidím, že jste flexibilní, pane Aneman. Děkuji za tuto otázku. Já nechci um, vstupovat do vašich politických úvah ohledně uh, koalice a paní von der Leyen. O tom nic nevím, ale pokud vás zajímá evropský způsob života, tak proběhá slyšení tedy dvě patra níž nevím, o čem teď zrovna mluví, ale demokracie a demografie, já bych neřekla, že jsem obětí tohoto titulu. Myslím, že velmi důležité, inspirující. A myslím, že jak jsem na úvod řekla, jsem mluvila o úniku mozku, o problémech, důvodech, proč jsou lidé nespokojení Vystěhují se pryč ze svých regionů, vesnic, zemí, do měst. To je problém. A to souvisí s demografickou změnou. A proto demokracie a demografie jsou spojené. Že lidé, kteří jsou tedy zůstávají v těch vesnicích, kdy se zavírají pošty, nemocnice, autobusy, tam jezdí e, zřídka <laughs> nebo už nejezdí vůbec. Jak jsem řekla na úvod, lidé obvinují demokracie, nechtějí se účastnit um, voleb a demokratických institucí a my chceme, aby všichni participovali. Proto organizujeme tuto konferenci o budoucnosti Evropy. Ehm, my chceme, aby se e, lidé toho účastnili ne jednou eh, za pět let, buď online nebo offline. To je tedy moje portfolio, nemám už více času. Tak eh, krátká, stručná otázka. Já jsem slyšel, že konferenci bude předsedat pan Frhostat. Je to pravda? Já jsem mm, pochopila, že jste členem tohoto výboru. Já jsem přišla do tohoto výboru a je na parlamentu, aby rozhodl, kdo bude zástupcem eh, parlamentu nebo mm, předseda. To je mimo moje, moje kompetenci. Děkuji. Děkuji. Gerd Bourgeois, koordinátor za EKR. Eh, eh, děkuji, paní eh, místo předsedkyně designovaná. Evropská unie nesmí zapomenout, že je založena na jednotě, diverzitě na základě subsidiarity. Existuje zpráva ten o aktivní subsidiaritě mě by zajímalo, jaké eh, to má důsledky a budete se tím řídit a jste připravena pracovat oběma směry, pokud bude přidaná hodnota spolupráce, pak eh, mm, pokud to bude mít určité kompetence pro Evropskou unii, pokud ne, bude to členským státům nebo na volní, eh, nižší než státní úroveň. Souhlasila byste s vytvořením červené karty pokud členský stát rozhodne, že nějaké opatření je v rozporu se subsidiaritou? Děkuji, pane Buržova, za tuto přímou otázku. Dovolte, abych odpověděla. Já jsem pro subsidiaritu, která je zakotvena v našich smlouvách. Subsidiarita je velmi důležitá a já toto velice sleduji, eh, kdy ehm, některé malé věci musí řešit členské státy a velké věci Evropa, jako terorismus, migrace, bezpečnost. To nemůže řešit sami. Ale školství, sociální péče, kultura je na státní úrovni. Takže já jsem pro subsidiaritu a budu to respektovat. Co se týče sociálního pilíře, já jsem tedy zodpovědná za sociální pilíř, tak musím dbát na kompetence členských zemí. A můžeme pomoci tím, že nebudeme pomáhat. Um, především ve střední východní Evropě, méně rozvinutých zemí. Co se týče červené karty, nej, Nejprve máme žlutou kartu, ta se použila třikrát nebo čtyřikrát do posud. To znamená, že musíme využívat všechny možnosti. Tady zelená karta, um, pak teprve červená. Můžeme o tom mluvit na, v rámci konference o budoucnosti. E, pokud toto bude závěr, tak já nejsem proti. My jsme otevření a jsme inkluzivní. To je duch nového kolegia, nové komise. Pan um, Buržoa, děkuji za odpověď. Um, celá eh, ty, ty věci týkající se mládeže, um, územního plánování a podobně, to všechno spadá do v petenci členských zemích, ale může to být předmětem jednání konference. Pak eh, je tady princip přiměřenosti, které také může být součástí toho. Hmm, subsidiarity a eh, proporcionalita tam již jsou začleněny. My to vždy bereme v úvahu samozřejmě. Přiměřenost je také důležitá. Ne musíme vytvářet další zátěž, především pro lokální, eh, tedy komunální a regionální orgány. I já jsem byla starostkou malého města, ale oblíbeného města. Vím, co to znamená pracovat v komunálních eh, orgánech, že by přiměřenost by každopádně měla být respektována i subsidiarita. Poslední řečník je pan Scholz za GUE, v prvním kole tedy. Děkuji. Um, paní místo předsedkyně, mnohé už bylo řečeno. Um, konference o budoucnost Evropy bude nový, eh, no- nový magický eh, prostředek, jak demokratizovat Evropu. Demokracie je ale vždy konkrétní. A demokracie musí být také inkluzivní. Bylo řečeno mnohé o venkovských oblastech, hodně se mluvilo o výzvách, ehm, které vyplývají z demografického vývoje ve společnosti. Já se vrátím k té konferenci o budoucnosti. Eh, jak, m, mm, m, mm, m, mm, přiznáte nám eh, jako zástupcům lidí klíčovou roli při vytváření metoda nástrojů, při zapojení občanské společnosti a pak v souladu s radou, s národními parlamenty. To je, myslím, ta otázka. Musíme od začátku najít tedy tento inkluzivní přístup k té konferenci o budoucnosti. Děkuji, pane Scholz, to byla zajímavá otázka. Já už jsem k tomu něco řekla, ale ne všechno, protože pět minut nestačí. Mm, všichni budou začlenění. E, vzájemně si naslouchat, to je velmi důležité. Pak uvidíme, co dál. Národní parlamenty budou e, zapojeny, samozřejmě. Proto jsem řekla panu Buržo, že musíme využít všechny nástroje, které máme. Takže národní parlamenty samozřejmě, eh, nevládní organizace. Eh, já jsem dostala dopis, kde, kde to podepsalo stovka nevládních organizací, kteří mají zájem. Já jsem se s mnohými z nich sešla před několika dny. Občané tedy jsou velmi důležití a já se Eh, nebudu držet zpátky a všechny je zapojím. Společně s vámi tedy. Nebudu dělat nic, aniž bych se dohodla s vámi. Ke, ohledně koncepce, načasování. Budeme to dělat všechno společně. Možná to nebude znít příliš populárně, ale já se pamatuju, že když jsme, eh, že jsme se trošku zlobili, když jsme se nemohli spojit s některými komisaři, tak tentokrát to bude jinak. Je důležité, aby bylo více tedy komisařů, kteří přijdou do Evropského parlamentu. Tak na to mohu konkrétně navázat. Eh, zostruje se situace ehm, s Brexitem. Musíme eh, brát ohled na občany a jejich práva. S ohledem na budoucnost Evropy, jaký mechanismus budete aplikovat po Brexitu, a aby eh, jste spolupracovala s 1,8 miliony lidí v severním Irsku, kteří mají nárok na irské občanství a unijní občanství a zajistit, aby i tito občané eh, našli cestu zpátky k členství v EU. tak to, je úplně jiná otázka, ale budeme mluvit o občanství. Ehm, ta dohoda o odstoupení a rezoluce parlamentu v tomto mandátu, předchozím mandátu, my jsme vždy se zaměřovali na občany, to bylo tedy to první, na naše první priorita. V posledním doporučení této komise byl odeslán dopis všem 27 členským zemím ehm, pro případ, že nebude dohoda, aby byly ještě dřív v této oblasti, protože občanství, já doufám, že bude dohoda, ehm, když mluvíme o Irsku o Severním Irsku, tak musíme toto brát v úvahu. A eh, jak se ta velkorysost nebude dostačující budeme pro ně muset udělat víc, jak pro britské občany zde v Evropě, tak pro nás Evropany eh, na ostrovech. Thank you for this point, because for, for, for the European Parliament. Děkuji za tuto poznámku. Pro Evropský parlament a pro tento výbor jsou samozřejmě významná práva britských občanů, žijících v jiných členských státech EU. Pustíme se nyní do druhého kola, kde nás čeká 18 eh, řečníků například z výběru EMPO. Jako první pan Vladimír Bilčík za EPP. Děkuji pěkně, pane předsedo. Dobrý večer, paní kandidátko. Děkuji za váš úvodní projev a za dosavadní odpovědi. Také děkuji za písemné odpovědi. Všichni si tím či oním způsobem klademe stejnou otázku. A ta zní, jak bude vypadat konference o budoucnosti Evropy a o čem bude. V podstatě bych se rád zeptal na to tež. A rád bych se zaměřil na jedno téma, o kterém jsme zatím nehovořili. Jedná se o vztah mezi parlamentem a komisí a poradním orgánem, ale je jasné, že se musíme opravdu obrátit na občany. Velice mne potěšil váš závazek navštívit všechny členské státy před touto konferencí. A otázka, jestli budete chtít, aby stejný závazek učinili vaši kolegové v Evropské komisi. Otázka zní, jak se obrátit na občany v členských státech. Víme, že voličská účast byla vysoká. Nicméně existovaly rozdíly mezi členskými státy, pokud je volební účast například v mé vlasti byla velice nízká. Děkuji, pane Bilčíku. Zapomněl jsem uvést, že zde se jedná o jednu z klíčových politických priorit a politických pokynů naší eh, paní předsedkyně. V první části mandátu se chceme vydat do všech členských států. To eh, platí pro všechny komisaře Ti se vydají do členských států a budou hovořit s občany, naslouchat jim. Ale samozřejmě se nevydáme pouze do národních parlamentů, ačkoliv i s poslanci národních parlamentů budeme hovořit. Vydáme se mimo hlavní města. Jak jsem řekla, těch eh, občanských dialogů se uskutečnilo již 180 tisíc. Většinou se odehrály ve velkých městech. A já si myslím, že se musíme nyní vydat za občany na venkov. A bude to trošku jiné. Já si myslím, že stávající eh, komise eh, se této činnosti věnovala, ale my ji chceme ještě zintenzivnit. Tak, abychom zjistili, co leží našim občanům na srdci. To bude můj úkol, pokud budu ve svém úřadu potvrzena. Děkuji. Těší mě, že se to nebude týkat pouze Bruselu, ale že se vydáme za občany na venkov a i mimo Evropskou unii. Říkáte, že Evropané musí vědět, jak je Evropská unie řízená a co plní. A já se ptám, jak chcete zapojit občany skandinávských zemí v rámci této konference, tak i aby se i oni mohli adekvátně vyjádřit eh, k budoucnosti Unii. Unie. Eh, možná se Unie rozšíří. V minulosti eh, byl konvent, v rámci kterého byl velký prostor pro přistupující země. A já bych rád věděl, jak chcete zapojit tyto kalerácké země do této konference, protože i oni by měli mít možnost vyjádřit se k budoucnosti Evropy. Velice zajímavá otázka, pane Belčíku. Asi víte, že já jsem příznivkyní rozšíření Evropy, poněvadž eh, i moje vlast eh, měla velký zájem na členství v Evropské unii. Pokud je o tuto konferenci, tak v rámci ní se eh, bude pořádat celá řada dílčích konferencí, a možná to teď zní arrogantně, jakožto člověka, eh, který pochází ze země, která přistoupila v poslední vlně rozšíření. Ale eh, toto je konference o budoucnosti Evropy a účastní se jí 27 hlav eh, států a vlád. To znamená, že se to bude týkat pouze 27, respektive 28, to uvidíme až na 30. října států. Takže každopádně eh, tam budou zastoupeny státy v různých formátech. Děkuji. Nyní pan Richard Corbett za SD. Děkuji, paní kandidátko. My se tady snažíme eh, aktivovat eh, širokou debatu o budoucnosti Evropy a jistě eh, nemůžeme nezmínit eh, politiky, kteří mnohdy podávají nepravdivé informace o tom, jak Evropská unie funguje. Setkali jsme se s tím například před třemi lety v rámci referenda o Brexitu. A je to téma, které se objevuje i v současných debatách. Co chcete v rámci své kompetence podniknout za účelem zlepšení um, povědomí občanů ohledně fungování Evropské unie na této konferenci? Určitě se občané musí dozvědět, chtějí dozvědět, jak eh, Evropská unie funguje. Děkuji, pane Korbete. Samozřejmě nemůžeme nikomu zakázat, eh, aby se projevoval, poněvadž žijeme ve v otevřené svobodné společnosti. Každý má eh, nárok na, na každý může požívat svobodu projevu. Takže těžko těmto informacím zamezit. Ale je to těžké, poněvadž eh, politici jsou nejrůznější. Někteří se snaží přesvědčit občany, aby jim dali svůj hlas, takže je těžko podniknout něco v tom směru, abychom jim zamezili v projevování. Někteří politici, když se vrátí do svých volebních okrsků, tak tvrdí, tady za to že Brusel, tento všechno kazí, ale když jsou v Bruselu, tak říkají, že všechno je v pořádku. Takže Oni se chovají jinak, když působí zde Bruselu a když působí doma. A jsou to právě těto politici, kteří šíří nepravdivé informace o Evropské unii. A jedinou naší zbraní je hovořit s občany pravdivě a otevřeně. Já tady eh, nechci jmenovat eh, vaše spolupčany, kteří se snaží lidi přesvědčovat a daří se jim to. A to je populismus, nicméně nyní se nechci pouštět do politické debaty, takže dovolte, abych zde skončila. Nemusíte končit. Rád bych se zeptal, Eh, pokud by například na to konference byl pozván ministerský předseda, eh, který právě patří mezi ty, kdo šíří nepravdivé zprávy. Přesně to jsem se snažila říct. Eh, někteří ministerští předsedové takto fungují, ale mají na to nárok. Pokud jim občané věří, tak to mohou dělat. Já jsem řekla, tady s tím nesouhlasím, že by lhaní bylo v pořádku. Takže zpět. Je těžké jim v tom zamezit, poněvadž existují nejrůznější kanály, sociální média a další věci. To znamená, že je snadné oslovit občany. A je na občanech zda tomu či onomu budou věřit či ne. Ale je těžké zabránit někomu v tom, aby informace šířili. Na té konferenci se o tom můžeme bavit a Právě proto se chceme na občany obracet. Je to jeden z účelů této konference o budoucnosti Evropy. Jeden z jejich účelů. Já tomu věřím, eh, na rozdíl od pana prezidenta Macrona. Je nám předazováno, že žijeme v té bruselské bublině a že nevíme, kde je pravda. Takže musíme se s občany setkat osobně, pokud ne osobně, tak alespoň nějak virtuálně. Další otázku paní Mete Pagazortundua za Renew. Děkuji, pane předsedo. Paní dezignovaná komisařko, co se týče eh, demografického přechodu, máme tady otázku, související s porodností. Dnes v určitých členských státech eh, se počítá mm, v politice porodnosti eh, s určitými opatřeními, která by měla podporit, podpořit tradiční formy rodiny. Ale to vlastně neodpovídá moderním rodinám a různé jaksi formě těchto rodin, e, protože e, to by zabraňovalo jiným dvojicím mít dítě. Neměli bychom ani udělat krok zpět, ani manipulovat, ani diskriminovat e, z hlediska nějaké ideologie. Ve vašem portfoliu, jak vy hledíte na tuto politiku archaickou v oblasti porodnosti, bych řekla, a jakým způsobem chcete sladit demografickou tranzici s rodinami dneška, s veškerou diverzitou. Děkuji. Thank you for this question. I'm sure... Děkuji za tuto otázku. Jsem si jistá, že nedojde ke zneužití tohoto portfolia jak jste naznačila, nelze to udělat. Řekla jsem to od počátku. Eh, my tam nechceme jak se zanedbávat tu otázku eh, porodnosti. Pokud jde o sledění eh, soukromého a pracovního života, nalezení rovnováhy mezi prací a rodinou, je dalším z důležitých eh, prvků mého portfolia. Pokud jste mě správně naslouchala, tak do mé portfolia patří ochrana dětí, potom eh, rovnováha mezi pracovním a ži- soukromým životem a eh, stárnutí. A nesmíme zapomínat na nikoho, ani na lidi žijící ve venkovských oblastech. Já si myslím, že to bychom aplikovali konzervativní definici def- demografie. A ještě bych dodala jednu věc. Cokoliv budu dělat, budu to dělat na základě zmapování situace. Budu využívat údajů z Eurostatu a tím pádem budu mít v rukou důkazy. Zahájíme postup respektive žádný postup nezahájíme, aniž bychom měli k dispozici konkrétní spolehlivé údaje z Eurostatu. Prosím o dostatečnou otázku. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já jsem spokojena, že jsem si vyslechla, že jste hovořila o nové definici rodiny, eh, protože jako poslankyně evropského poslance eh, jste se ohrazovala proti právům žen, eh, včetně práva na sexuální a reprodukční zdraví, stejně tak jako na práva osob LGBTI a co se týče demografie, je třeba, abyste spolupracovala s vašimi kolegy, s komisařem pro rovnost a zdraví, kteří se angažovali pro, za sexuální a reprodukční práva a pro práva komunit LGBTI. Chci se vás tedy zeptat, jakým způsobem budete, budete-li stvrzena jako komisařka pracovat na společné vizi v tomto ohledu? Thank you for your next, for your question. Děkuji za tuhle otázku. Přirozeně budu komunikovat a spolupracovat se všemi svými kolegy, především těmi, kdo mají na starosti, kdo má na starost rovnost mužů a žen, čili je to paní Dali. Ale jak říkám, komise pracuje týmově, takže k tomu přistupíme jednotně a mohu vás ujistit o tom, že budeme dostatečně progresivní, tak, abychom zajistili ochranu všech. Naše smlouva zapovídá diskriminaci. Pokud poukazujete na to, jak jsem dříve hlasovala, tak já si myslím, že tam se nejednalo o nic, co by bylo proti právům mužů a žen. Jednalo se vždycky o rozpočtové zdroje, které tehdy pro nás nebyly akceptovatelné. Některé to nesouviselo s postavením mužů a žen a jejich příslušnými právy. Já jsem žena, mám dvě dcery, dvě vnučky a z tohoto postu tedy nemohu dost dobře udělat nic, co by nebylo v souladu s, právy, s rovnými právy mužů a žen. Pokud jde o skupinu LGBT, tak eh, pokud je dnes eh, někdo eh, proti těmto skupinám, tak to určitě není s tím bych souhlasila. Jak jsem ale řekla, komise funguje jako tým. Kravský, IPP, Pan poslanec Zdechovský, Nyní pan poslanec Zdechovský, prosím. Děkuji, pane předsedající. Um. Komisařko, v roce 2017 19 naší populace uh, bylo starší 65 let. A moje otázka, protože ve vaší agendě je právě otázka stárnutí a otázka, otázka seniorů, tak jakým způsobem se budete snažit tuto skupinu lidí více zapojit do, do vlastně aktivního života, protože řada lidí eh, pociťuje v tomto věku mnoho bariér, a mm, které brání jejich plnohodnotnému, eh, plnohodnotnému zapojení do normálního běžného života. A zda budete iniciovat jednání se členskými státy, protože to zřejmě není kompetence Evropské unie, aby se touto otázkou dále zabývala a snažila se zlepšit postavení seniorů ve společnosti? Děkuji mnohokrát za tuto otázku, Tomáši. Jak už jsem řekla na začátku, žijeme déle a zdravěji. A to je příležitost, eh, kterou bychom měli oslavovat, ale zároveň to může přinášet změny pro společnost. Jak už jsem řekla, žijeme o 6 let déle za posledních 20 let. Já Nechci říci, že by to měla být překážka, mohl by to být problém pro důchody, pro zdravotní péči, pro systémy zdravotní péči, ale eh, musíme to začlenit samozřejmě tyto skupiny lidí do společnosti. Máme tady také občanskou ekonomiku, která může zapojit tyto občany a mohou být zapojeni jistě i do trhu práce. Máme tady různé instituce, které můžeme společně dále rozvíjet a snažit se, aby se tito občané cítili jaksi aktivními a to je myšlenka, která patří pod DG Ample a která se týká výboru Ample. Please. Thank you very much for concrete answer. Děkuji mnohokrát za vaše konkrétní odpověď. A má druhá otázka se týká toho, protože to patří do vašeho portfolia eh, péče o děti a také dětská práva. Eh, a chci se zeptat, jak nahlížíte na situaci v Evropě, specificky v některých státech, kde jsou děti našich občanů odebírány a dávají se jaksi nuceně do rodiny. Já tady hovořím o skandálu Barnevernet v Norsku, eh, kde eh, se odvělo celá řada skandálních případů, kde soud pro lidská práva teď kritizuje. A je tady celá řada věcí, eh, které jsou naprosto nepřijatelné a o kterých musíme diskutovat eh, s našimi partnery a přáteli ze severních, severských států. Thank you for this. Děkuji Tomáši za tuto otázku. Já neznám tento případ, ale eh, když se ptáte, na mé portfolio ochranu dětí. Toto je velice důležité, protože děti souvisí také s, vytv- s tím slaďováním rodinného, tedy soukromého pracovního života, včetně tedy stárnutí. A já bych vám chtěla poděkovat za vaši iniciativu týkající se garancí pro děti. A já budu chtít mít takovou eh, garanci pro děti společně s dalšími komisaři. Je to, bude, bude to významný nástroj abychom se také starali o děti v chudobě. Není to katastrofa, že dnes jedna čtvrtina evropských dětí žijí v chudobě? Eh, musíme se starat o zranitelné děti a pohlížet na to, jak vyvíjet eh, opatření pro zlepšení jejich situace. A eh, nyní mě Petra Kompola na tři za skupinu SAD máte slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, paní Svico, kandidátko za nádherné Chorvatsko. Eh, už se tady hodně hovořilo o konferenci a o spolupráci s AFKO a Evropským parlamentem a dalšími eh, komisaři. Já chci hovořit o demokracii, protože to není jenom o hlasování, ale o zapojování. Každý musí mít možnost žít a účastnit se ve společnosti nezávisle na tom, odkud přicházejí, jak je, jaké jejich pohlaví, kde žijí a jakou mají víru. Eh, bohužel dnes jedna z největších výzev Evropské unie je, že příliš mnoho občanů se cítí jaksi odloženě stranou a to vede k vítězstvím populismu a ke konfrontacím na úkor menšin, zejména žen. Někdy se obávám, že hodiny jdou pospátku v Evropě. E, jedním z témat vašeho portfolia je zabezpečit, abyste pomohla také občanům zapojit je zpět, těch, co se cítí jaksi ponecháni stranou a opět akceptováni. A vy tu knihu, co žijte, eh, držíte, knihu článek 2 eh, praví, že Evropa je postavena na zásadě lidské důstojnosti a také lidských práv, včetně ochrany osob náležící menšinám. Eh, můžete něco říci k tomu, jakým způsobem budete lépe začlenovat menšiny do naší společnosti v rámci demokracie? Eh, děkuji vám mnohokrát. Toto je velice důležitá otázka v mém portfoliu a mm, ve všech také těch politických a hlavních směrech prohlášení eh, zvolené předsedkyně komise je právě slovo inkluze menšin. Já už jsem hovořila o nevládních organizacích, hovořila jsem o občanech a když jsem hovořila o tomto, tak jsem měla samozřejmě na mysli i menšiny. Menšiny jsou velice významné v každé společnosti a já vždycky samozřejmě myslím také na jejich inkluzi. Prostě není možné je vylučovat, ale vy jste také hovořila o těch, kteří se cítí jak si ponecháni stranou nebo zpět. A když o nich hovořím, znamená to tedy, že to jsou lidé, kteří buď žijí ve venkovských oblastech anebo v určitých částech Evropské unii, kde E, máme velké migrační procesy, anebo kde odcházejí e, chytří lidé, jak se kde dochází k brain drainu a tam se lidé cítí, jak se osamoceni a ponecháni stranou demokracie, jak jste správně řekla, není jenom eh, volit, ale také účastnit se a o to vlastně žádáte. Je to právě to začlenování. Když se účastníte, tak jste automaticky jaksi také zahrnuta do toho procesu. My se budeme samozřejmě starat o minority nezávisle na jejich původu, etniku nebo cokoliv jiného. Všechno bude začleněno do této komise. Jak jste řekla, právě budeme dodržovat článek 2 této úmluvy a musíme samozřejmě dodržovat tento článek, ale je to také moje osobní víra, není to jenom formulace ve smlouvách. Děkuji mnohokrát iniciativa týkající se konference budoucnosti eh, znamená, že Evropané musí mít také své slovo a musí být začleněny. Já mám konkrétní otázku. Slibujete nám, že eh, přizvete nevládní organizace, sociální partnery, občanské společnosti organizace mládeže a že nevyčleníte lidé, lidi, kteří pracují také mm, pro sexuální menšiny a nebo eh, lidi, kteří náleží jiným menšinám a nebo také lidi eh, zastávající se sexuálních reprodukčních práv. Eh, mm, protože tady mm, jsme hovořili o iniciativě práva na umělé přerušení tehotenství a proto se vás chci, budete-li zvolena, zase budete věnovat i těmto tématům. Nejprve bych tedy se obrátil k tomu hlasování týkající se mé vlastní iniciativy. To byla pouze jenom jedna zpráva. Vzpomínáte-li si, byla to zpráva eh, eh, implementační pouze na rok. Tady byl vždycky problém rozpočtových zdrojů a to bylo důvodem, že jsem to nepřijala a snažila jsem se předložit alternativní usnesení, ale to vůbec nesouvisí s mým postojem vůči menšinám nebo jakoukoliv částí jakékoliv společnosti. A vy jste mě požádala, abych tady slibovala. Někdo mi řekl v těch přípravách neslibuj příliš mnoho naslyšení, ale to vám skutečně slíbit mohu, protože to mm, má co dělat s, mými oso- s mou osobní vírou. Eh, eh, Další pan Frond za zelené. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za vaše mm, odpovědi a myslím, že budoucnost Evropy eh, tak mě napadá Jean Monnet, Altiero Spinelli, Ursula Herschman, Louis Weiss, co oni si mysleli o budoucnosti Evropy. Mám na mysli Evropskou federální republiku, skutečně evropské volby, nadnárodní kandidátky, právní stát, který chrání občany a všechny jejich možnosti, stejná práva pro muže i ženy, pro eh, heterosexuální i hm, homosexuální, instituce bez korupce, transparentní. Ursula von der Leyen chce budovat budoucnost Evropy na základě těchto hodnot. Ale vy jste v posledních letech hlasovala proti těmto hodnotám, proti článku 7 pro, mm, na Maďarsko, proti nadnárodním kandidátkám, proti větší transparentnosti v radě a proti silnějším pravidlům pro lobbysty. Například, jak e, tuto mm, výsledky hlasování sladíte s tou misí, kterou vám svěřila předsedkyně von der Leyen? Jak budete e, důvěryhodně obhajovat budoucnost Evropy na základě těchto hodnot. A zda byste dnes změnila výsledek svého hlasování v těchto věcech. Pane Front, děkuji. Já věřím v právní stát především. Pokud vám mohu dát jeden příklad, ten článek 7, to by bylo asi nejsnadnější. Samozřejmě věřím v právní stát. Ta zpráva z Argentíny byla iniciována parlamentem. My jsme mluvili o Polsku, vyvolala to komise. Já se stále myslím, že komise je neutrálním soudcem. To byl důvod, proč moje delegace hlasovala proti. Ale já sdílím znepokojení eh, v tom, že dochází k závažným porušením právního státu. Tam sdílím váš názor. Ale pokud vím, teď je to u soudního dvora a také vím, že toto téma se eh, zaseklo v radě. Já věřím v právní stát, ale jsou určité rozdíly eh, v mé zemi, které má hranice s tou zemí, a tehdy to bylo obtížné. Jak jsem řekla v minulých konverzacích, bylo snazší, tedy bylo by bývalo snazší nebýt poslankyní a pak jsem přijít na to slyšení, že nedělejte si o mě obavit. Komise bude eh, postupovat v duchu kolegiality a hlasovat jednomyslně. Ehm, a nepochybujte o, o nad mým um, přístupem k právnímu státu a transparentnosti. Já chci navázat eh, na tu roli, kterou chcete hrát na té konferenci. V posledních letech jsme měli celou řadu zpráv. Měli jsme tady zprávu pěti předsedů. Vy jste eh, sama mluvila o do eh, dialogu s občany, 200 eh, tisíc občanů, kteří se toho přímo účastnili, hlavy států také prezentovali své vize. Vzhledem k té obro, těm obrovským výzvám, kterým Evropa činí, od klimatických změn, až po to, že velké korporace neplatí daně, jak eh, řešíme digitalizaci, jak obhajujeme roli Evropy Eh, ve světě mezi Čínou a USA. Myslíte, že teď je čas dva roky poslouchat, anebo je čas jednat? Vy chcete eh, nejprve využít příležitostí v těch smlouvách a neokamžitě měnit ty smlouvy. Můžete zmínit tři důležité prvky. Co si myslíte, že skutečně Evropu posune dál, tedy evropskou demokracii v rámci těch smluv. Váš osobní názor, nikoli komise, co vy si myslíte, je, že je teď nejdůležitější. Pokud se ptáte přímo, já odpovím přímo. Klimatická změna je velmi důležitá a pan Timmermans a jeho portfolium je jedno z nejdůležitějších v tuto chvíli. Tak to vidím budoucnost Evropy. Digitální aspekt je také velmi důležitý. Tím musíme začít. Ale nemusíme měnit smlouvy, abychom mohli jednat. Můžeme jednat bez změn smluv. Ale jak jsem řekla, jsem pro, pokud to ukáže diskuse. Nechci nikomu nic vnucovat. Jsem si jistá, že ehm, navrhovaná předsedkyně nebude tady okamžitě navrhovat změny smluv. Uděláme to, pokud potom budou občané volat. Vy jste zástupci občanů, ale vyslechneme napřed občany. Ale klima, digitální oblast, tam můžeme udělat mnohé tuto chvíli. Skutečnou architekturou, skutečnou, eh, skutečnou existující smlouvou. Další eh, paní Žamé za ID výbor EMPL, paní eh, designovaná komisařko, vy mm, mluvíte o demokracii a demografii. Samotné fungování eh, této instituce, eh, kde, mm, které čelí velk, rostoucímu federalizaci, která představuje bruselská eh, byrokracie. Maďarsko a Polsko. Eh, ti odmítli imigraci, kterou jim vnucuje Evropská eh, unie a teď je mimo kontrolu. První otázka. Demokracie má tedy mm, dvě roviny. Lid a národ. A druhá věc, demokracie demografie a stárnutí. Proč nedělat skutečnou natalistickou politiku? Proč neobhajovat rodiny? Nepomáhat rodinám místo podpory e, imigrační e, politiky? Děkuji, paní Žeme. Já jsem řekla, že, že je tady vždy střed mezi přímou a zastupitelskou demokracii. Vy jste řekla, že chcete, aby lidé rozhodovali, eh, lidé, kteří volí vás nebo nás. A vy jste jejich hlasy, takže oni mají své, svůj hlas. Ale my víme, že toto nestačí, my chceme poslouchat, to je ten důvod, proč si myslíme, že nemůžeme spoléhat jenom jednou za čtyři nebo pět let. Ehm, když mluvíme tedy o Eh, regionálních nebo lokálních záležitostech, když mluvíme o stárnutí, demografii, ehm, porodnosti. Mm, nevidím velké problémy, ale když mluvíme o migraci, migraci všechno, co je legální, je akceptovatelné. Legální migrace akceptujeme. Já chápu, že vy jste mluvila o některých státech, které to nepovolili. Moje země je obklopena plotem. Všechny státy kromě nás nepouští e, příchozí, ať jsou legální nebo nelegální. Že já chápu, co říkáte, ale můžeme o tom také mluvit na této konferenci. To může být jedno z témat. Prosím. Pokud mohu tedy, ehm, mm, teď se o tom mluvilo, že eh, občané mají být tedy mm, prioritou v této diskusi, když ehm, Irsko hlasovalo, nemuseli ehm, hlasovat znovu, když Česko ehm, nebo Island se rozhodli, že nevstoupí do Unie, tak se mluvilo o opatření e, nápravu. To je zvláštní vnímání demokracie. Takže skutečná podstata věci, od kdy máme vlastně naslouchat lidem, respektovat jejich názor, jejich svobodu. Proč ehm, prostě nerespektovat e, v těchto institucích demokracii? that I cannot agree with everyone. Víte, že já nemohu s každým souhlasit. Dnes večer nemohu tedy souhlasit ani s vámi. Oni mají vás. Oni reagují přes vás. Vaši voliči. Nejenom vaši voliči, ale půl milionu občanů v Unii. Vy jste jejich zástupkně nejenom svých voličů, ale všech občanů. Bez ohledu na to, kde byli, jste byli zvoleni, vy tedy reprezentujete každého evropského občana nad 18 nebo 16 let podle volebního práva příslušného. Jako další má slovo Helmut Geuking za EKR. Děkuji. Děkuji za dosavadní vysvětlení. Eh, vy budete mm, pracovat s, spolupracovat s Eurostatem no, na demokratických změnách. My věříme, že potřebujeme více údajů o těchto demokratických eh, demografických změnách, aby to bylo v souladu s eh, subsidiaritou. Všechny um, statistiky o sladění profesního rodinného života a kdyby bylo více dat, tak by to ukázalo, ukázalo že stále více lidí přicházejí o živobytí eh, a později se dostávají do bídy. Eh, lidé se eh, rozhodují, že nebudou mít rodinu z tohoto důvodu. Jaká řešení nabídnete, abyste ehm, čelila těmto vývoji, posílila rodiny a bojovala proti bídě mezi staršími občany? Všechno, co budu dělat v oblasti demografie, bude založeno na mm, datech z Eurostatu. Podívám se tedy, jaká data máme a co nemáme, tak zajistíme, zmapujeme, to uvidíme, jak Evropa vypadá. A na základě těchto dat začneme naši práci. Já mám tedy povinnost podle pověřovacího dopisu v prvních šesti měsících dělat eh, to zmapování a to bude moje první zpráva v prvních šesti měsících. Eurostat podle mých kontaktů má dobrá data. Mm, změnili přístup také. Mm, jsem si jistá, že nová, eh, nové rámcové nařízení o sociálních statistikách umožní další rozpracování těch informací nebo no, těch, té inf- dato, databáze. To, jsou, to je tedy k Eurostatu, ale co se týče boje proti bídě, jak už jsem řekla, stárnutí je důležité, eh, sledění profesního a soukromého života je důležité. V evropském semestru vidíme, co se děje v eh, jednotlivých členských zemích. Já to nemohu dělat jenom z evropské úrovně, je to tedy v kompetenci členských zemích. Členské státy jsou kompetentní a my můžeme pomáhat a ukázat jim v rámci evropského semestru um, jak to mají dělat, buď pomocí doporučení nebo jiných nástrojů. Promiňte, ale pro mě to je trošku málo. Evropa by měla vytvářet rámcové podmínky, za to má odpovědnost. A proto se ptám konkrétně, eh, mm, budete prosazovat eh, další eh, příspěvky na děti, jako to požaduje naše strana v Německu, aby jste tím čelila demografickým změnám, vytvoříte rámcové podmínky pro ty lidi, kteří je to, kdy, mm, mm, kdy vlastně 25% dětí žije v bytě, aby měli rovné šance ve vzdělání a tak dále. K tomu budete potřebovat objektivní nástroje. E, Eurostat také nabízí příliš málo. Jaké objektivní zdroje budete používat, e, abyste posoudila situaci rodin? Nevěříme, že Eurostat stačí. Eh, že poskytuje dostatek informací, konkrétně jaké zdroje, objektivní zdroje, kromě Euroznatu znáte a budete využívat. Děkuji. Máme so, Evropský sociální pilíř. Ten je velmi důležitý. A jak už jsem řekla, co je v kompetenci členských zemí, je jejich kompetenci, ale musíme vytvořit minimální standardy a to děláme. Sociální pilíř, různé aktivity, to může pomoci. A to je také rovnováha profesního a soukromého života, mm, celoživotní péče nebo péče e, celoživotní vzdělávání, použijeme všechny nástroje, které máme v rámci Evropského sociálního pilíře, který jsme přijali zde v parlamentu v roce 2017. Děkuji. Jako další má slovo Kinga Gál za EPP. Uh, Paní kandidátko, úvodem jste velice zmínila, že je potřeba řešit demografické změny. Chorvatsku jste se účastnila monitorování a realizace národních, národní politiky v oblasti ochrany ži, eh, rodin. Domníváte se, že politika, která je přínosná pro eh, podporu rodin, napomůže k řešení těch velkých úkolů v oblasti demografie, před kterými Evropa v současnosti stojí? Děkuji, Kengo, za tuhle otázku. Víme, že klesá počet zaměstnaných lidí v Evropě. Už na toto téma něco zaznělo. Pokud se situace nezmění, tak se počítá s tím, že v roce 2070 budeme mít o 10, méně, o 10 méně eh, pracovně činných eh, lidí. Zhorší se situace lidí, kteří eh, budou v důchodu. A já jsem si jistá, že politika, která je nakloněná rodinám, zde může sehrát eh, významnou roli. Když hovořím o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem, tak sem patří také tato politika, která by měla rodiny podporovat a potažmo tady podpořit i nastolení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. K tomu patří lepší pracovní doba, lepší infrastruktura, zajištění toho, aby se rodina mohl starat otec i, manžel, i žena. Je potřeba prostřednictvím infrastruktury zajistit, aby ženy se mohly více účastnit eh, toho pracovního života. Je to uzavřený kruh. Takže není možné podporovat rodiny bez toho, že bychom aplikovali tu politiku podpory rodin. Je to jedním z klíčových eh, cílů Evropského sociálního pilíře. Já si myslím, že v členských státech se osvědčila praktika center pro rodinný center a myslíte si, že by se to mohlo podpořit i na celoevropské úrovni. Já jsem zapomněla zmínit financování z Evropského sociálního fondu. Do posud se utratilo 2,2 miliardy euro na podporu této politiky, která umožňuje celoživotní péči. Já si přeji, aby na pracovním trhu bylo více žen a aby disponovali infrastrukturou, kterou mohou využít pro čas trávený s dětmi, eventuálně bez nich. A další řečnicí je paní Zorotuga za Renew. Máte slovo. Yes. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Tajany. Demokracie. Co je? Demokracie se musí projevit v právním státě, v demokratickém dále, dělba moci. A zásada politického pluralismu a různé názory. To je pilíř, který nás odlišuje od autoritárních států. A právě proto Evropská unie vytvořila články 2 a 7, protože je tady jasné riziko, že nějaký stát by se mohl stát neliberálním státem, je třeba konat, abychom se chránili. Proto máme článek 7 a já se vás ptám. Je to článek obhajování demokratického práva právního státu v případě ohrožení. V Maďarsku bohužel tady je ohrožen právní stát. Stá se, že je to neliberální stát, ultranacionální stát. Co nám můžete říci v této souvislosti? Děkuji za vaši otázku je velice důležitá a já jsem si jistá, že se o ní určitě musí vést debata. Pokud je o články, které jsou v smlouvě, eh, jsou teď nespochybnitelné a pro mne je tedy velice důležité starat se o fungování právního státu. Jak už jsem řekla, v jedné z těchto zemí, které nechci jmenovat, došlo k závažnému porušení zákonů a já sdílím eh, vaše obavy. Jsem toho názoru, že se o tomto tématu musíme bavit. A Jak říkám, nyní se k tomu vyjádří rada, uvidíme, jaké bude její vyjádření, ale to je jeden právě jeden z důvodů, proč musíme hovořit o hlasování kvalifikovanou, kvalifikovanou většinou. Máte jinou otázku? Samozřejmě. Druhá otázka se týká demografie. Podívejte se, já tady mám závazek mm, s, vůči Evropě, ale tady se nám to vylidňuje. Jeden, jeden z nejlepších starostů je starosta v Tamarosu a má 38 obyvatel jeho obce. A jeden z nejlepších podnikatelů v oblasti výroby vína žije ve venkovské oblasti a prodává do ciziny své vynikající víno. Víte, co říkají tito lidé a další v té vylidněné oblasti, že potřebují internet, že potřebují technologie 21. století. Eh, jinak prostě ta obec, která má 38 obyvatel, se naprosto vylidní a budou mít nula obyvatel. Je třeba, aby v venkovských oblastech měli internet a přístup k němu jako my, všichni ostatní, aby se nestali občany jaksi druhého řádu. Já jsem si plně vědoma té skutečnosti, že existuje řada regionů bez internetu. Vím, že v, jedné zprávě o stavu Evropské unie uvedl pan Juncker, že v, v, připojení Wi-Fi dorazí do každé vesnice. Myslím si, že to by měl být náš úkol. Není to některé snadný úkol. Víme, že teď je tady ta koncepce Wi-Fi pro všechny. Situace se zlepšuje, ale vím, že v současnosti je řada regionů bez internetu. Bez této infrastruktury nebudou moci jít regiony vzhůru. Takže právě proto se nebudeme vydávat pouze do hlavních měst, ale i do venkovských oblastí, kam chceme eh, zavádět internet a rozvíjet infrastrukturu. Víme také, že například dopravní obslužnost eh, se zhoršuje. Jakmile ta infrastruktura bude k dispozici, tak eh, problém je, že pak třeba nebudou pracovní místa. Uvedu Vukovar, chorvatský Vukovar, který byl plně z, celý znovu postaven po válce. Zavedli jsme tam internet, ale najednou byla potřeba najít pro lidi práci, což bylo velice složité. Komisař pro soudržnost zde se hraje významnou úlohu, a to ve spolupráci s ostatními, poněvadž samozřejmě ani já nedokážu všechno. Chápu, váš, chápu problém, který jste nastínila. Vím, že existuje řada regionů nejen ve Španělsku, ale i jinde v Evropě, kde ta infrastruktura chybí. Já jsem v tom pověřovacím dopise od paní eh, předsedkyně komise měla také za úkol eh, do této činnosti se pustit a to okamžitě. Nyní pan eh, Martin Soneborn za nezařazené. Děkuji za slovo. Vítejte, vítej Dubravko jakožto nastávající místo předsedkyně Evropské komise. na Navzdory veškerému úsilí se Evropské unie za poslední dvě dekády eh, nepodařilo snížit eh, eh, počet chudých lidí. Podle Eurostatu žije více než 100, lidí, 100, milionů lidí v chudobě nebo jsou jí o, ohroženi. Vy jste příkladem toho, že zde je naděje. Před 20 lety jste eh, bydlela v malém činžáku a jezdila malým eh, autem a nyní eh, máte vilu, dva byty, 12-metrovou jachtu a dvě a tři auta a pracujete v Bruselu. Myslíte, že byste se sem podělal mm, o tento návod k úspěchu? Já si myslím, že tady není naším úkolem hovořit o minulosti a o penězích. Prosím, věcnou otázku k obsahu našeho slyšení. Ano, všichni se mohou vyjadřovat, jak si přejí, ale zde eh, se nejednalo o otázku, která by souvisela s naším slyšením. Já rád zodpovím tu otázku hrajeme s otevřenými kartami. Jak zněla ta vaše poslední věta? Ptal jsem se, jestli byste se s námi mohla podělit o svůj um, patent na úspěch. Děkuji, pane Zaneborné. Děkuji za tohle otázku. Za prvé, vy tady neuvádíte skutečnosti. Toto nejsou fakta. Asi jste se nechal inspirovat eh, nějakými články, které nemluvily pravdu. Udělám maximum pro to, aby mé portfolio bylo úspěšné, úspěšně realizováno. Pokud se bavíte o mě a mém životě před 20 lety, tak to, co jste řekl, není pravda. Aniž bych zacházela do detailů, tak říkám, že to není pravda. Myslím si, že eh, bychom znehodnotili toto prostředí, pokud bychom se bavili o těchto věcech. Ano, teď žiji tady, před 20 lety jsem eh, se svojí rodinou žila v Dubrovníku s mým manželem, který byl kapitánem plavil se po mořích, eh, vozil kontejnery a další náklady a potom eh, působil na výletní lodi a vydělával slušné peníze, pokud si to tedy přejete vědět. Mé prohlášení o zájmech bylo vždy transparentní a plně v souladu s pravidly všech institucí, kde jsem působila. Působila jsem také, ať už jsem tedy eh, byla starostkou Dubrovníku či členkou chorvatského parlamentu či europoslankyní. Takže tolik k mému prohlášení o zájmech. Vše, co tam uvádím, eh, je pravdou, jednal jsem vždycky transparentně a podle všech pravidel. Já asi myslím, že si nedokážete představit, eh, co to je za práci plavit se eh, po světových mořích na takových lodích, na kterých se plavil můj manžel. Takže ještě jednou, všechno, co jsem uvedla, je pravdivé a plně v souladu se zákonem. Učiním maximum pro to, abych eh, plnila své povinnosti, činnosti popsané v pověřovacím dopise a tím napomohla občanům Evropské unie vybřednout z chudoby, z chudoby a myslím si, že pro mm, toto bude stačit mé pětileté funkční období, abych jim pomohla. Please. Mám doplňující otázku. Byl to Renault 4 nebo Renault 9, ve kterém jste jezdila? You know what? Já vám něco řeknu. Byl to člun. Now, monsieur Rafael Glucksmann, du groupe socialiste. Nyní pan Rafael Glucksmann za SD. Merci. Uh... Děkuji. Krásný dobrý večer, madam. Výhodou je, že jste byla poslankyní a stejně tak jako můj kolega Freund eh, se eh, mohu opírat o vaše minulost v Evropském parlamentu a vy jste hlasovala vaše, například váš postoj týkající se zprávy Sargininy, týkající se článku 7 o Maďarsku. Eh, způsobuje nám pochybnosti, když vy byste měla být odpovědná za demokratizaci evropských institucí. A dnes tady jste hovořila o Evropské komise jako určitém arbitry, arbitrovi. Vy si skutečně myslíte, že komise bude neutrální, co se týče hodnot Evropské unie, co nám můžete slíbit? Protože konec konců se jedná o definování konkrétních akcí v souvislosti s vaší kapacitou eh, aktivizovat článek 7 tak, aby byl účinný, eh, protože jinak se to všechno jaksi vypaří, protože něco se tady navrhne a pak se to nekonkreti, ne, neprosku, neuskuteční. Jak můžete tedy pracovat a změníte názor vůči článku 7 a jeho aktivizaci, aktivaci? Pardon. Možná, že jste neporozuměl tomu, co jsem řekla. Já jsem řekla, že věřím v právní stát a řekla jsem, že věřím, že komise je strážkyní hodnot. A teď budu-li potvrzena ve funkci místo předsedkyně komise a komisařky, tak samozřejmě budu sledovat vše, co rozhodne kolegium komisařů. Takže neobávejte se a nepochybujte o mém hlasování, nepochybujte o mé víře. Článek 7 je důležitý a uvidíme, co řekne rada a co řekne soudní dvůr. Ehm až to bude na agendě komise, tak eh, buďte ujištěn, že budu hájit linii celé komise. Neobávejte se toho. Děkuji vám. A eh, protože bych rád navázal na předotázky, zeptám se, nebo navážu na, kolegy, na kolegu Durána týkající se mm, nahrazení. Můžete jasně odsoudit politické lídry, zejména maďarskou vládou a jejího šéfa, když hovoří o přemístování se evropského obyvatelstva a o jejich nahrazování osobami pocházejícími z migrace. A druhá otázka, která také souvisí jaksi s následnou otázkou, jak jaký máte postoj k právu na, přerušen, na umělé přerušení ten těhotenství a naroděné plánování. Děkuji vám mnohokrát za tuto dodatečnou otázku. Já nechci a ani nebudu v pozici, abych kohokoliv odsuzovala, ale samozřejmě, jak jsem řekla, budu konat v souladu s politickými hlavními směry eh, v duchu komise. Neobávejte se tedy. Když se mě ptáte, Hovořili jsme o migraci a vždycky, jak už jsem řekla, se zastávám legální migrace. Eh, nelegální migrace není akceptovatelná. Samozřejmě musíme pracovat na směrnici o azylu a tak dále, ale nemám dost času, abych šla do detailu. Co se týče potratů, domnívám se, že soukromé názory či soukromá víra někoho není relevantní ale dovolte, abych vám řekla, že potrat je v kompetenci jednotlivých členských států. To není kompetence Evropské unie a Evropské komise. Čili má soukromá víra, můj soukromý názor není relevantní můj členský stát, máte-li o to zájem, je v mém členském státě je potrat legální. Máte-li zájem, já jsem byla eh, advokátkou toho, aby Maďarsko ratifikovala Istanbulskou úmluvu. Proto jsem eh, přišla o určité konzervativní hlasy, ale já jsem to riskovala, protože jsem byla proti násilí na ženách a chtěla jsem být skutečně advokátem a propagovat to v mé zemi. A také jsem to prokázala v tomto parlamentu. Eh, nemáte jakýkoliv důvod pochybovat, eh, co se týče mých budoucích aktivit. Děkuji vám mnohokrát. A teď pal Aleksandr Aleksandrov Jordanov za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená kandidátko na komisi, vážená paní Švico, já bych se vás rád zeptal na konferenci o budoucnosti Evropy. Již jeden z kolegů tady řekl něco o této konferenci a jsou určití lídři určitých států, eh, kteří se snaží kompenzovat nedostatek úspěchu ve vlastní zemi tím, že všechno svádí na Brusel. Jakým způsobem chcete překonat tento fenomén, eh, což je jaksi obvinování Bruselu a ukazování na Brusel, Eh, můžeme učinit nějaká opatření takovým způsobem, aby národní politici přestali obvinovat Brusel a eh, přestali tím sbírat politické body ve své vlastní zemi na úkor Bruselu. Toliko tedy má otázka. Děkuji vám, pane Jordanové, za tuto otázku. Vzpomínám-li si dobře, došlo k neformálnímu setkání lídrů 27 zemí v Sibiu v květnu tohoto roku a na této schůzce se diskutovalo o tom, jakým způsobem lídři jednotlivých států se chovají doma a jakým způsobem se chovají, když jsou v Bruselu. Já jsem samozřejmě proti tomuto obvinování Bruselu v důsledku neúspěchů národních politiků v jejich respektivních státech. Um, protože když jsou v Bruselu, uh, žádají o peníze z fondu a když jsou doma, tak obvinují Brusel. To znamená, čerpat evropské fondy je v pořádku, ale evropská politika nebo Brusel není v pořádku ve své politice a takové chování já nejsem ochotna akceptovat. E, čili byla tato schůzka o způsobu tohoto chování a bylo to zveřejněno. A já si myslím, že každý politik musí být naprosto otevřený a čestný a říkat občanům, jaké skutečně jsou evropské politiky. Děkuji vám. Děkuji za vaši odpověď. Já bych řekl, já bych rád vyjádřil svůj názor vlastně, takže to vlastně nebude ani otázka. Naše unie eh, chce, aby občané také se chopili své vlastní odpovědnosti a přestali volit populisty. A pakliže k tomu nedojde, tak eh, budeme jako Británie a její lídři. Směla bych prosím hovořit ve své mateřštině, eh, protože eh, má mateřština je chorvatska a když hovoříme o diverzitě, tak dovolte, abych odpověděla v chorvačtině, což, která náleží k 24 jazykům Evropské unie. Nejsou tady žádní Chorvaté na slyšení, proto jsem zatím chorvatsky nehovořil. Takže děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Já chápu přesně, co chcete říct. Já jsem naprosto eh, přesvědčena o tom, a souhlasím s vámi, že je třeba eh, prosazovat takové politiky, eh, které pokud možno neskončí tak, že skončíme my jako Velká Británie, ale v určitém bodu máte naprostou pravdu. A sice populistická vyjadřování a eh, způsob, jakým se pokousí populisté bodovat a získávat hlasy voličů tímto způsobem, tento váš názor sdílím. A teď paní Eugenia Palop eh, za výbor FAM. Máte slovo. Děkuji, děkuji, paní Švico. V Evropě jsou ženy, kterým by se líbilo mít děti, ale nemohou, protože čelí ekonomickým potížím a problém sladit profesní a eh, oso, osobní život a mít přístup k asistované reprodukci. Eh, protože hm, ta, některé ženy zase mají ženy a nechtějí je, protože ne, neexistuje antikoncepce tam, kde žijí. Eh, samozřejmě mateřství je klíčovým elementem v jakékoliv demografické politice. Jak chcete zabezpečit, aby vaše politiky odpověděly na tuto potíž ženám, které chtějí děti a na druhé straně straně také ženy, které nechtějí děti a mají povinnost nebo jsou donuceno k tomu je mít. A co byste řekla eh, k neutrálním, eh, pardon, eh, k operacím, které jsou nezbytné pro děti, které se narodí a neví se s jakým pohlavím. Jak hledíte na jejich práva? Dovolte, abych vám nejprve řekla, že toto nebo není v rámci mých kompetencí. To přísluší komisaři pro zdraví a také komisaři pro eh, rovnost, ale budu s nimi velice úzce spolupracovat s oběma a budu se snažit a pokusit hledat nejlepší řešení pro tento problém. Musíme chránit všechny, jak už jste řekla, není tady diskriminace, musíme chránit každého občana této unie a musíme se snažit pomoci buď zdravotní péčí, nebo také tím, a co jste tady říkala, musíme zasahovat proti zmrzačování pohlavních orgánů a tak dále. Budeme na tom spolupracovat a domníváme se, že eh, najdeme určité odpovědi na řešení těchto otázek, ale teď nemohu konkrétně vaši otázku zodpovědět, eh, protože eh, teprve začneme spolupracovat na komisi. Eh, máte nějakou další doplňující otázku, paní Palop? Děkuji vám. No, toto je otázka, která souvisí s demografií, proto jsem se vás ptala. Demografické tendence vyvolávají určité obavy a někteří se obávají, že migrace a porodnost povede jaksi k tomu, že budeme mít staré, malé národy s malou porodností a jako určité řešení někteří ultrakonzervativní politici zprava nebo z extrémní pravice chtějí zvýšit porodnost v Evropě Mm, eh, díky eh, eh, prostě patriarchální rodině. To je, anti, to je vlastně antigendrový přístup, xenofobní, homofobní a vůbec není v souladu s smlouvami Evropské unie. Jak se díváte na tento názor konkrétně na demografické politiky, které hájila extrémní pravice na konferenci o demografii, která se konala nedávno v Budapešti. Děkuji vám za vaše dodatečnou otázku. Eh, abych vám tady říkala, zda tedy podporuje extrémní pravici nebo extrémní levici. Eh, já se na to dívám z jiného hlediska, z jiného úhlu. Já se domnívám, že rodina by měla být definována daleko širším způsobem. Nevidím tedy pouze tradiční patriarchální rodinu. Samozřejmě tradiční forma rodiny je v pořádku, ale není to jediná forma rodiny. Jak už jsem řekla, definice rodiny je v kompetenci členských států a v kompetenci ale nás všech v podstatě také. A mě vůbec nevadí definovat rodinu eh, progresivnějším a liberálnějším způsobem. Eh, nemám s tím vůbec žádný problém. Můžeme spolupracovat eh, i na této otázce a angažovat se v těchto záležitostech. V současné době Nevím tedy, jestli v tom budu pokračovat, ale zatím jsem místo předsedkyně EPP pro ženy a zaobíráme si eh, těmito záležitosti a jsme pokrokovější, než byste si mohla možná myslet. Další um, bude, dostane slovo pan Brando Benifej za socialisty. Děkuji. A dobrý večer, paní Sujca. Hmm. Moje otázka se týká potřeby posilovat sociální dimenzi. Bude eh, na nakon, součástí konference o budoucnosti Evropy diskuse o nových sociálních právech, ehm, které budou, budou zacházet dál nad ehm, systém národních kompetencí. Potřebujeme zvýšit profil sociálního pilíře, aby byl skutečně závaznou sociální chartou. Chcete to podpořit? Jak vidíte vazbu mezi tímto pilířem a demografií, která je v titulu vaší funkce? Jak vnímáte demografické výzvy? Byste mluvil o Ehm, garanci ehm, dítěte, ale potřebujeme nový systém financování. 6 miliard eh, čerstvých prostředků podpoříte eh, minimální adekvátní úroveň financování. Děkuji, pane Bonifej. Vy se ptáte na závazné eh, nástroje, ale Evropský sociální pilíř je závazný, ale nebyl ještě implementován. Musíme hmm, to implementovat. Jedna, to bude jedna z mých rolí. Implementovat sociální pilíř v Evropě, to je moje mise. Když se ptáte na garance dítěte a ochranu dětí, to je rozhodnutí tohoto parlamentu. Pokud si pamatujete Evropský sociální fond plus 5,9 euro, které žádá tento parlament, aby byly eh, v příštím víceletém rámci na ochranu dětí a garance pro děti. Já budu žádat víc a budu pro a zeptáme se také komisaře Hána. Bylo to rozhodnutí tohoto parlamentu, takže eh, s tím si nedělejte starosti. To já budu vždy eh, respektovat rozhodnutí parlamentu a vás všech. Já jsem tady stále. Děkuji. Mm, pane Benifej, chcete dodat něco? Ano, děkuji za odpověď. To já samozřejmě vím, já jsem jeden ze stínových eh, zpravodajů k Evropskému sociálnímu fondu. Jsem rád, že mluvíte o zdrojích. Budete mít velmi široké portfolium evropské občanství, posilování demokracie, a k otázce práv eh, tady byly vyjádřeny určité pochybnosti o, mm, k vaší pozici. Já eh, chci požádat o další vysvětlení. Chcete pracovat na rovnosti pohlaví, především ehm, mzdové, mzdovým rozdílům a jak konkrétně? Souhlasíte, že rovnováha mezi profesním a soukromým životem zachází mimo rodinnou oblast? Budete Eh, bojovat za práva LGBTIQ, eh, co se týče eh, diskriminace v životě i na pracovišti. Děkuji za tuto doplňující otázku. Já jsem při své práci v tomto parlamentu už jsem byla místo předsedkyní výboru pro zahraniční věci, byla jsem ve výboru Envy a FAM. A byla jsem zodpovědná za genderový mainstreaming a byla jsem, tedy velmi jsem se na tomto podílela. Tato komise, jak vidíte, z těch politických směrů všechno je genderově mainstreamováno, takže já samozřejmě na to vždy budu dbát. Když mluvíte o e, genderové rozdílu mest 15 žen které mají univerzitní vzdělání. Více než je tedy více 15 mm, ehm, více žen, ale o 16 méně žen na trhu práce. Takže tady jsou rozdíly, to musíme řešit. A když mluvíme o rozdílech v ehm, mzdách, tak jsou tady velké rozdíly mezi muži a ženami. Takže na to jistě budu dbát, to je jeden z mých, jedna z mých povinností společně s komisaři pro rovnost a dalšími, kdy budou mít místo předsedy. Evropský semestr je e, důležitý nástroj, díky tomu můžeme um, toto řídit a vidíme, co se děje každých šest měsíců. To je důležitý nástroj. Když mluvíme o LGBTI, tady není důvod někoho diskriminovat. Nediskriminace je jedno ze základních pravidel, takže to je v pořádku. A nyní Alice Kunke za zelené, členka výboru FAM. Děkuji. Já budu mluvit švédsky. Paní Sujče, ve smlouvách, jak všichni víme, se říká, že členské státy budou charakterizován um, diverzitou, netolerováním diskriminace, solidaritou, rovností mezi muži a ženami. Jako členka Evropského parlamentu jste pr- um, pracovala, hlasovala proti ženským právům, proti um, sexuálním reprodukčním právům bez ohledu na to, koho z toho budete vinit. Um, spojovat demografické výzvy s ženským, s právem žen rozhodovat o vlastním těle, to je jádrem globální opozice vůči potratům. V demokraciích bezpeč, přístup k bezpečné interrupci je otázka lidských práv, nikoli demografie. Paní Suča, můžete slíbit, že budete prosazovat a pracovat na eh, právech, na právu žen rozhodovat o svém vlastním eh, těle a sexualitě. Děkuji paní Kunke za tu otázku. Vím, že jste byla ministriním. Ehm, um, švédské vládě a zabývala jste se těmito věcmi. Dovolte, abych vyjasnila jednu věc. Celý večer tady slyším, že jsem proti ženským právům. Když mluvíte o zprávě Zubra Estrela, tak obě tyto zprávy, to byl můj první rok tady v parlamentu 2013, 14 úplně dobře si to nepamatuju, byl to můj první mandát jenom na jeden rok, protože jsme vstoupili v roce 2013. Já, že jsem byla proti, ne, já jsem nebyla proti um, rovnosti pohlaví a práv um, žen, ale protože v těchto zprávách bylo vždy něco, co nijak nesouviselo s rovností a ženskými právy. Obě tyto zprávy Estrela a Zubr nebyly přijaty v plénu Evropského parlamentu, protože volali po dalších rozpočtových zdrojích, bylo to v době krize, nebyl konsensus v parlamentu, že se bude hlasovat pro. To byl jeden z důvodů, proč jsem hlasovala proti. U jedné z těchto zpráv Zubr nebo Estrela byla alternativní rezoluce mé politické frakce. Takže, jak jsem řekla na úvod, když jste z regionu nebo Národního parlamentu a nikoli z Evropského parlamentu, protože když jste tady, tak jste politik. Proto se snažím vyhnout politickým odpovědím, protože budu neutrální v komisi. To je důvod, proč se snažím vysvětlit toto, tyto výsledky hlasování. Vy eh, mm, jste tedy mm, měla jiné priority než právo na sexuální a reprodukční zdraví a proto se vás znovu zeptám. Budete podle smluv prosazovat a bránit práva všech. Budete prosazovat a bránit práva LGBTI a mm, minorit jako uprchlíci. Budete bránit židy a muslimy, jejich práva, ženy, jejich právo rozhodovat o svém těle a své sexualitě. Děkuji za tuto mm, otázku. já budu prosazovat lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát, respektování lidských práv, včetně práv, které patří k menšinám. Tyto hodnoty jsou společné členským státům. Je to pluralita, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita, rovnost mezi muži a ženami. A já se budu držet článku dvě a vždy si toto nechám. Takže nebojte se, nepochybujte o mém, mém přesvědčení a mojí budoucí činnosti v kolegiu. Paní Jana Tom, Renew Europe, Ample, Ivor Ample. Děkuji děkuji za odpovědi. Já vím, že toto není vaše portfolio, ale já stále, mně stále není jasné, jak to bude fungovat. Několikrát jste zmínila pilíř sociálních práv jako univerzální nástroj na řešení určitého problému. Také říkáte, že to je v rukou členských zemí, subsidiarita. Což je pravda. Jedna ta, jednou jste řekla, že dobrý způsob, jak ukázat eh, mm, členským státům, co dělat, jsou specifická doporučení. Problém je, že tady máme asi i pouze tři členy výboru EMPL. Od roku 2012 do roku 2018, to možná vědí, došlo k poklesu implementace těchto doporučení v členských zemích ze 72 na 39 a nebylo implementována celá doporučení. V minulosti byl alespoň nějaký pokrok, 39% doporučení. Takže jaký je váš plán, jak zajistit, aby členské státy plnily tato doporučení? Jinak se o pět let později bude mm, nějakých 18 jako považováno za pokrok a dobrý způsob, jak řešit problém, za které jste zodpovědná. Já řeši, chápu vaši otázku, to je skutečný problém, protože když členské státy neposlouchají e, doporučení, tak k čemu je ten evropský sem, semestr? Um, není to moje portfolio, bude to jedna z mých povinností, protože budeme spolupracovat a budeme muset Eh, komisi eh, dát pravomoci ve vztahu k členským zemím, aby se držela doporučení. Jsem si jistá, že na tom budeme muset pracovat a že členské státy eh, budou muset jednat v souladu s doporučením, protože pak bychom nepotřebovali evropský semestr. Ale já si myslím, že toto je otázka možná pro paní náženou předsedkyni nebo pana Dombrovsky se který eh, za to zodpovědný, ale já udělám všechno, co bude v mé moci, abych mu pomohla. To může být jediný eh, nástroj, mm, eh, jak může tady člensk, Evropská unie jednat a mnohdy členské státy by reagovaly na doporučení nejen v této oblasti, ale v mnoha oblastech, jak víme, protože jinak budeme mm, k soudu a když jdete k soudu, tak mm, když tedy nezaplatíte, jde tak soudu, jsou to dlouhá řízení, to není v zájmu žádného členského státu ani Evropské komise. Děkuji, já jsem, já jsem bývalou novinářkou a žiju tady s citátou. Vy jste před pěti minutami řekl, že pilíř sociálních práv je závazný pro členské státy. Teď říkáte opak, že není závadný, závazný, ale k těm citátům slyšela jsem správně, že potraty jsou v kompetenci členských zemí. Znamená to, že jako členka Evropské komise máte plán tolerovat členské státy, které budou zakazovat potraty? Ehm, to jsem neřekla. Já jsem řekla, že chci vysvětlit, jak vypadá situace s těmi potraty. Je to v kompetenci členských zemí. Mé zemi jsou e, zákony, které, podle kterých je to legální, jinde to není legální, ale podle mm, ducha v kolegiu a nové komisi budu mm, tak pracovat vlastně, působit tím směrem. E, co se týče sociálního pilíře, vím, mm, jaká je tedy, jaký je stav sociálního pilíře. Já jsem chtěla říci, že by bylo hezké, kdyby členské státy respektovali sociální pilíř, protože to je dobré. To 20 různých aktivit nebo je to v mých, mezi mými eh, aktivitami. Nechtěla jsem říct opak, tak se omlouvám, jestli to bylo špatně pochopeno. A teď má slovo pan González Ponzo EPP. Vážená paní dezignovaná komisařka, jsem členem výboru Jury a rád bych řekl svým kolegům, že jsme posuzovali vás bez jakékoliv diskuse, když Jury se zaobíral kandidáty komisařů, kteří by měli mít konflikt zájmu a kteří ne. Vy jste patřila do té skupiny, kde jsme nekonstatovali žádný konflikt zájmu. Viděl jsem váš život životní dráhu a také vás znám, protože jsem s vámi spolupracovala, hlasoval jsem s vámi. Paní Švica nehlasuje sama, hlasuje v Evropské lidové straně a vždycky, když se jí vyčítá její minulé hlasování, vyčítá se hlasování celé skupiny EPP, eh, protože my hlasujeme společně v EPP a nedomnívám se, že v Evropském par... ne, nevěřil bych v takový parlament, kde by všichni hlasovali úplně stejně a všichni všechny frakce. Já chci takový Evropský parlament, kde všichni mají svobodu hlasovat. Ale tak, jak hlasovala designovaná komisařka, hlasovala stejně, jako jsme hlasovali v této frakci EPP. Eh, protože když ten, jinak bychom nemohli mít žádného komisaře, eh, který má tolik hlasů jako tato kandidátka. Vy jste hovořila o demokracii a demografii a za vás zavázala jste se v, o, ve spolupráci ke, s Evropským parlamentem. E, co nám řeknete o právu iniciativy Evropského parlamentu? Protože na slyšení všichni hovoří o tom, že se bude spolupracovat s parlamentem, ale nevždy je to pravda. Thank you. Děkuji, pane Gonzálesi. Přesně toto jsem chtěla říct. Uvažoval jsem, ta, uvažoval jsem takto. Pokud bych eh, neznala práci v eh, Evropském parlamentu, když jsem působila, tak by bylo velice složité, abych se tohoto portfolia zastěla. Pokud bych nebyla, sledovala to, co se v Evropském parlamentu děje. Ale být bývalou europoslankyní je v podstatě nevýhodou. Já vím, že někdy jsem mohla hlasovat sama za sebe, někdy se dělá názorem skupiny. Pokud jde o právo na iniciativu, na vlastní iniciativu, tak v tomto výboru, ve výboru AVKO, jste se zabývali právem na vlastní iniciativu po celou řadu let. Objevilo se to ve všech vašich zprávách. To jsem viděla. máme stále platnou Lisabonskou dohodu, smlouvu a podle ní eh, se tady realizuje ještě několik dalších iniciativ. Pokud si paní předsedkyně bude přát, pokud eh, si to budeme přát společně, tak eh, samozřejmě můžeme s tímto právem na vlastní iniciativu něco udělat, ale já jsem tím posledním člověkem, který by se za to sám zasazoval. Já vím, že to je pro nás všechny, pro vás všechny velice významná záležitost. Takže se sem vrátím k debatě o tomto tématu a uvidíme, jak se ta situace vyvine. Prosím, pane se vaši doplňující odpověď, otázku. Já bych rád zmínil zprávu González Pons o hlavních kandidátech. Já jsem měl tuto zprávu na starosti, ale zároveň jsem působil jakožto člen EPP. Budeme hovořit o institutu takzvaného špicem kandidáta, hlavního kandidáta. Chcete nám k tomu něco říct? A nebo můžeme prohlásit, že už je to uzavřené téma a tím pádem bude moje zpráva zapomenuta? Milý Estebane, Není to ještě ze stolu a na vaši zprávu se nezapomene. I v mém ověřovacím dopise, stejně jako v ostatních eh, pověřovacích dopisech, eh, se hovoří o tom, že je naší povinností zařadit to na pořad jednání. A bude to první z témat eh, té konference o budoucnosti Evropy. Budou to hlavní kandidáti, špecní kandidáti a, nadna- a nadnárodní kandidátky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chceme evropské občany informovat o této skutečnosti, pokud eh, se s tím budou konfrontovat pár měsíců před volbami, tak eh, se v tom nevyznají. Pokud jde o institut eh, špicen kandidáta, tak tentokrát se lahal, je potřeba ji vylepšit. Evropští občané musí vědět, o čem o kom hlasují. Úloha evropských politických stran bude významná a budou mít větší slovo. Ale navrhuji, abychom vyčkali konce volebního období této, funkčního období této komise a mm, paní Uršla eh, von Leyen slíbila, že dojde ke schválení tohoto návrhu. L'ultimo parlamentare che era previsto come ponente. Takže toto byl poslední z žadatelů o slovo. A nyní bych dal slovo paní kandidáce na místo předsedkyni komise a požádali o závěrečné slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám připravenou závěrečnou řeč, ale myslím, že ji nepřečtu. Dám přednost tomu, abych se s vámi bavila z patra. Tato debata byla velice inspirující, líbila se mi, byla velice náročná a cená. Pochopila jsem, že je zde opravdu velká roznorodost nás, názorů a to mi určitě eh, pomůže i při mé práci, pokud budu ve svém úřadu potvrzená. Udělám maximum pro to, aby mé portfolio bylo úspěšné. Pokusím se toto portfolio demokracie a demografie přiblížit občanům mě jsou hlavní děti, rovnováha mezi profesním a rodinným životem a stárnutí. Občan je ve středobru pozornosti. A to je důležité, protože občané musí být na prvním místě našich úvah. A samozřejmě, pokud nepodpoříte, budu se snažit eh, dělat vše potřebné pro občany během příštího pětiletého funkčního období. Jak jsem řekla úvodem, působila jsem v nejrůznějších výborech a snažila jsem se to zohlednit také během své přípravy. Trvala mi několik týdnů, když jsem si uvědomila, že budu mít předěleno toto portfolio, tak jsem začala pečlivě studovat všechny věci, které mi zatím nebyly známé. Podotýkám, že vlastně toto téma eh, nebylo mm, hlavním předmětem mé činnosti. Já jsem se věnovala eh, zahraničně politickým otázkám, takže možná bych tady byla, měla blíže k zeleným, ale každopádně jsem sledovala dění mimo jiné na plnárních zasedáních. Pokusím se využívat při rozpracovávání svého portfolia tří nástrojů. Je to konsolidace, spolupráce a komunikace. 3K. Konsolidace, čili sledovat, projednávanou legislativu, potom spolupráce s eh, vámi všemi, a nejenom s vámi, ale i s dalšími, ať už jsou to nevládní organizace, orgány místní samozprávy a tak dále. Ve svých písemných odpovědích jsem eh, zmínila, že jsem působila deset let eh, na Radě Evropy, byla jsem místo předsedkyní kongresu orgánu místní samozprávy. Takže pokud je o místní a regionální záležitosti, tak těm jsem se věnovala 10 let. Takže tolik k té spolupráci. A pokud je o komunikaci, tak chci komunikovat směrem k občanům, k médiím. Nechci zůstat v té bruselské bublině. Myslím, že se to nepřeje nikdo z nás. Chceme jít za občany a chceme za nimi chodíte do těch nejvzdálenějších oblastí. Teď se vezmu na pomoc poznámky, abych eh, se dostala k tomu, co jsem chtěl říct závěrem. Je vám známo, že pocházím z, ze země, Eh, která si musela demokracii a nezávislost zasloužit. A já jsem byla tohoto procesu svědkem. Tento proces trval téměř 30 let, než jsme se dostali do Evropské unie. A nyní jsme v této evropské rodině a jsme přešťastní, že tady jsme. Právě proto bych eh, dala také možnost eh, kandidátským zemím a pomoci jim v jejich přípravě. Myslím si, že všichni stojí o členství v tomto prestižním klubu. Je mi líto těch, kteří jej chtějí opustit, ale jakmile pochopí, co dělají, tak už bude pozdě. Dovolte, abych vám poděkovala za tuto rozpravu. Těším se na to, jak mé vystoupení zhodnotíte. A ještě jednou děkuji bych ráda protkla, že jsem a budu vaší kolegyní. Pokud se stanu místo předsedkyní komise, anebo pokud zůstanu zde v parlamentu, zůstanu vaší kolegyní. Děkuji. Io ringrazio la designata. Děkuji velice paní kandidátce na funkci místo předsedkyně Evropské komise. Děkuji za vaše odpovědi. Také děkuji za závazky, které jste vyjádřila ohledně konference o budoucnosti Evropy. Děkuji všem za vaši účast. Děkuji také tlumočníkům, eh, kteří umožnili, abychom se mohli vyjadřovat svojí mateřštinou. A mezi ty patřím i já. Bude teď následovat zhodnocení tohoto slyšení za zavřenými dveřmi a na základě pokynu komise a přílohy 7 jednacího řádu je cílem tohoto slyšení zhodnotit obecné schopnosti, angažovanost v evropských záležitostech a nezávislost kandidátky na post místo předsedkyně. Rovněž eh, znalost portfolia a komunikační dovednosti. Končím zasedání, děkuji pěkně.